afternoon, everybody. Welcome back to our uh, IMCO. Teď eh, začínáme schůzi IMCA, k tomu jste dostali pořád jednání a pokud tomu nemá nikdo žádné přímky, tak eh, podle toho budeme postupovat. Jak víte, tato schůze je také webstreamovaná a ještě bych vás měl informovat o tom, že nové číslo našeho newsletteru je teď k dispozici. <clears throat> Dále jste dostali asi zápis naší schůze v květnu. A tak eh, ho považovat za schválný, pokud nedostaneme žádné připomínky, což znamená, že můžeme začít informacemi o probíhajících třízených jednáních a jako první se to týká eh, zákona o přístupnosti a zpravodaj pan Lekegard tady být nemohl, tak mě požádal, abych eh, hovořila jeho jménem. Takže on se omlouvá za to, že tady dnes být nemohl, ale chtěl se s vámi podělit o určité zklamání ohledně postoje rady. Po zasedání KRP vyšlo najevo, že členské státy nejsou ochotny změnit svůj mandát, to znamená, že rada eh, nechce se zúčastnit jednání, které bylo naplánováno na příští úterý. Samozřejmě to můžeme považovat za krok zpátky v tomto procesu, protože my jsme eh, doufali, že se nám podaří dosáhnout dohody během bulharského předsednictví, ale členské státy nebyly ochotny na to přistoupit. My jsme na tom trialogu přistoupili, že se to bude konat dříve, než bylo obvykle, abychom si tím zajistili ochotu českých států, ale bohužel to nevyšlo. Nejprve mi tady dovolte, abych ještě prošla ty nejdůležitější nevyřešené body. Odvolací a odvolací mechanismus. My jsme ochotni od ustoupit eh, za předpokladu, že by existoval registr stížností, co se týče nouzových služeb, Přestože parlament přešel se svým návrhem na poslední chvíli, rada k tomu žádný postoj nezavěla, takže eh, jsme nemohli postoupit dál. Ale minimální služby, tady také potřeba to dále vyjasnit. Cestovní ruch, eh, mikropodniky, označení shody a životní prostředí, to jsou všechno věci, kde my jsme nabízeli konstruktivní řešení. Vzhledem k tomu poslednímu vývoji na radě musíme dojít závěru, že ještě pořád je tady velký kus práce, pokud nedojde ke změně mandátu rady. Pravodaj teď eh, vyjednává o reakci parlamentu na tyto zprávy z rady s ostatními stěnami zpravodaj, nicméně by nebylo dobré mít páté zasedání dialogu vzhledem tomu, že rada není ochotná projevit žádnou flexibilitu. Naší strany ta jednání zablokována nejsou, my jsme připraveni dále jednat v okamžiku, kdy rada bude mít aktualizovaný mandát, takže Morten říká, že bude sedět u telefonu a čekat, až mu zavolají. Tolik tedy zpráva o eh, požadavku na přístupnost u výrobku a služeb a paní Sehnalová k tomu bude chtít něco dodat. V podstatě chtěla podpořit eh, stanovisko pana, pana zpravodaje. Já musím říct, že jsme opravdu velmi zklamaní dosavadním vývojem ve vyjednávání Eh, zejména tedy posledním vývojem v Radě a postojem některých členských států, které, jak bylo řečeno, ehm, nevykazují žádnou flexibilitu, pokud jde o vyjednávání s Evropským parlamentem. Já myslím, že jsme mnohokrát řekli, že pro celý Evropský parlament je tohleto velmi důležitá legislativa, na kterou čekají eh, miliony lidí se zdravotním postižením, kterým má eh, usnadnit život a my bychom se měli skutečně snažit o to, eh, abychom ji uvedli, uvedli v život. To, že nejsme přes opravdu četné ústupky parlamentu Eh, schopni se posunout ve vyjednávání, zejména pokud jde o rozsah, eh, tedy o scope, který si myslím, že je eh, jádrem celého toho návrhu, je pro nás opravdu velké rozčarování. A já za moji politickou skupinu SAD mohu říct, že pokud rada čeká, že Evropský parlament v tichosti ustoupí, takže tak to nebude, protože tam máme jasné červené linie a myslím, že je to zapotřebí jednoznačně deklarovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A jako další si vyslechneme zprávu od, o dalším bodu, což je zpráva o trialogu o toku neosobních údajů. A tady je zpravodajkou paní Koraca Belt. Děkuji. Volný pohyb na osobní v Evropské unii. Já tady mám pozitivní zprávy, už se to dostalo do poslední fáze. Já jsem se teď vrátila z jednoho technického zasedání. Ještě nemám úplně nejposlednější informace, ale eh, ten poslední návrh právě přišel. Já se pokusím to vysvětlit. Já jsem obdržela mandát, abych ta jedna jednání vedla jménem parlamentu minulé úterý. Ve středu jsme měli zkus nových zpravodajů. Ta byla velmi konstruktivní a myslím, že budeme mít Eh, velmi jednotný parlamentní tým, což eh, jsem velmi, velice ráda a všichni se shodujeme na tom, že bychom měli povstat velmi rychle, že bychom to měli ukončit ještě během bulharského předsednictví, tedy tu naši část, abychom eh, měli jasně vytyčený mandát a postup při jednáních. Ve čtvrtek už začal trialog. I ten byl extrémně pozitivní, konstruktivní atmosféra byla velmi příjemná a došli jsme daleko. Já bych se chtěla zmínit asi o čtyřech otázkách, kde bychom měli hledat ještě zhodu mezi parlamentem a radou, ale kde eh, jsme také udělali post, pokrok. A ještě k tomu harmonogramu zítra bude pokračovat další schůze trialogu, kde tyto otázky budeme společně řešit. Bude to tedy zítra 19. a potom ještě 21. Nejprve tedy ak- akceptace veřejné bezpečnosti. Nám jde o to, abychom maximalizovali volný tok neosobních údajů, abychom to neblokovali eh, prostřednictvím různých požadavků s výjimkami, které samozřejmě jsou ve smlouvách, což jsou veřejný zájem, veřejná bezpečnost a hledáme způsob, aby ty požadavky na delokalizaci mohly být mohly eh, i vést k repatriaci dat, samozřejmě eh, v plném souladu se smlouvami s tím, že členské státy mohou mít určité výhrady podle těchto smluv a tedy také za podmínky, že členské státy budou chtít eh, mít jednoduchý přístup k delokalizovaným datům v jiných členských státech a také mít systém sankcí nebo pokut v případě, že dojde k porušení těch požadavků. Ten výjimkám veřejné bezpečnosti, tam se blížíme dohodě. Samozřejmě, že to vyjednáváme jako balíček, takže není možné z toho vyjmout jednotlivé věci. Druhá věc, eh, to byl článek jedna. Další je to článek 3, který zruší to opatření nebo ustanovení o delokalizaci stávající, což znamená, že je důležité, abychom z toho textu vypustili jakoukoliv zmínku, která není úplně jasná a přímo vynutitelná ve skutečném životě. Takže se nám nelíbí eh, slova jako obecná povaha, nebo že to je adversativní postup obecné povahy. Chceme mít tam přísnou formulaci, jasnou, aby bylo dobře, mm, jednoduché to implementovat. Potom ta otázka sankcí, to je v článku 5.3, to je ta dostupnost dat pro veřejné orgány. Tady také se blížíme dohodě s radou. Chceme, oni chtějí delší časový rámec, my kratší. Nechceme, aby to bylo prostřednictvím nějakých dočasných opatření, to, nestateč, to není dostatečně důkladné pro nás, takže chceme mít naprosto jasný časový plán pro to, aby členské státy nemohly požadovat repatriaci data nebo vytvářet nové požadavky na lokalizaci dat v nějakém období. A potom k těm mm, definicím, k, k rozsahu působnosti, tady dáváme jasně najevo, že tam chce mít všechny administrativní postupy, včetně zadávání veřejných zakázek, je, je důležité, aby se členské státy uvědomily, že to může být prospěšné také pro všechny veřejné orgány na regionální i celostátní úrovni a proto hledáme nějakou formulaci, která by mohla představovat kompromis pro všechny. Veřejné zakázky jsou pro parlament eh, nepřestoupitelnou linií. A potom ještě jedna věc, která asi není úplně sporná, ale na základě Rady Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů teď hledáme vyjasnění v tom textu. My jsme také požádali naše právní experty. Eh, je potřeba ten text pouze vyladit, protože se shodujeme na tom, že toto nařízení neřeší osobní údaje a to bez to, že bychom jakkoliv předjímali GDPR nebo eh, zasahovali do GDPR, protože by bylo dobře, kdyby eh, se ty legislativy vzájemně nepřekrývaly. To je obecná zásada v EU. Takže se to snažíme vyjasnit v úvodních ustanoveních, tak aby všichni z toho měli stejný pocit. Protože co se té podstaty věci týče, tam se shodujeme všichni. A potom ještě další věc eh, se týká etického kodexu a přenositelnosti dat, to necháme na tu technickou úroveň. My jsme jako parlament řekli, že nechceme preskribovat eh, podrobnosti a tím svazovat ruce těm, kteří eh, budou vyjednávat o etickém kodexu. A doufám, že se nám podaří najít nějaký vhodný text, který nebude příliš podrobný, příliš dlouhý, ale jasně vytyčí ten mandát pro ty, kteří o tom budou vyjednávat, aby z toho měli pocit, že vědí, co mají dělat. Takže ani tady nevidím žádný větší problém paní předsedkyně, samozřejmě, že jsem vždycky k dispozici pro všechny stínové zpravodaje. Mám pocit, že si zatím rozumíme, ale na závěr chci ještě říci, že eh, pravděpodobně vstoupíme do historie rekordu Evropské unie, pokud se nám podaří to ukončit tak rychle, ale to samozřejmě nikdy nevíme. Eh, Rada si uvědomuje, že máme-li skončit během loňského předsednictví, tak my je vítáme s otevřenou náručí, jednáme v dobré víře, jsme flexibilní, chápeme, jaké jsou jejich nepřekročitelné postoje, ale my samozřejmě máme náš mandát, který byl schválen celým parlamentem a ten musíme dodržet. A probíhá to tedy všechno eh, rychle, ale bude se také vyžadovat, aby v tom zbývajícím čase byli všichni ukáznění což zatím funguje dobře. Mí kolegové mi klidně můžou zavolat ve tři ráno, ale během těch jednání musíme posouvat velmi rychle. To říkám všem velmi jasně. Děkuji za vaše velmi eh, dobré vedení eh, toho jednání minulý týden a samozřejmě se ráda vyslechnu jakékoliv připomínky nebo poznámky od kolegů. Děkuji mnohokrát. A to znamená, že můžeme pokročit dále k naší další zprávě, která se týká kodexu elektronických komunikací a tady je zpravodajkou Dita Charanzová. Nevím, zda je tu někdo z ALDE, kdo bude hovořit za ní. Budete hovořit za ní? Nebo chcete promluvit k tomuto bodu? Možná jenom velice stručně, prosím. Prosím o zapnutí mikrofonu. Sorry. Omlouvám se. Jaká byla otázka? Otázka byla, zda nám chcete poskytnout aktuální informace o trialogu. Já se tady rozhlížím a Ditu tady nevidím, takže ano, mohu k tomu něco říci. Ano, mám dobré zprávy. To vyjednávání eh, už bylo, dospělo ke konci, jak za ITRE, tak za IMCO. Je to velice dobře koordinované, i pokud jde o zájmy obou výborů. Takže jsme vytvořili eh, stabilní rámec pro investice do budoucna a také eh, se, jsme tam zohlednili zájmy výboru IMKU, tedy zájmy spotřebitelů. Jsme velice rádi, že se to nám podařilo eh, dosáhnout přístupu založeného na maximální harmonizaci, to znamená, že jsme neoslabili existující ochranu v některých členských státech obecně. A druhá důležitá věc je, že jedno z, jedno z těch hlavních témat které si parlament přál, je zastropování eh, ceny eh, při telefonických hovorech v rámci EU. A tady proběhlo velice tvrdé vyjednávání, protože Evropská komise nechtěla činit nic. Pro... Takže právě parlament společně s radou dospěl k průlomu. A nakonec jsme se dohodli na té ceně 19 centů za minutu jako maximu. A myslím si, že to je dobrý kompromis, protože tady máme jak možnost, aby si operátoři tedy mezi sebou konkurovali, a zároveň je to jasná výhoda pro uživatele, pro občany. A další dobrá zpráva je ta, že až toto rozhodnutí sformalizujeme, tak k tomu dojde ještě před volbami příští rok. Takže je to velice dobře načasované, podle mého názoru. Já už jsem říkal, že komise s tímto návrhem nepřišla, že to byla skutečně naše vlastní iniciativa, náš vlastní tlak za parlament a později jsme tady získali podporu rady. A nakonec Evropská komise přišla s prohlášením, ještě s dalším dopisem, který doplňoval náš kompromis. A bylo to zvláštní, protože oni tam v podstatě říkají, že je třeba provést eh, řádnou analýzu tedy vyhodnocení dopadů, to říkali nejdříve a teď na poslední chvíli nám tam eh, dali článek, na kterém jsme se shodli, že je určitá možnost pro členský stát, aby eh, si vyjednal výjimku za určitých okolností. Co to je ale zlepšení právní úpravy? to je takové, které můžeme do, jaksi v předstihu dokázat, že bude mít kladné, kladný dopad. Nicméně tady jsme to neprovedli, protože my už o tom jednáme od roku 2013, teď se situace už podstatně změnila. Takže to bylo takové trošičku zvláštní, zvláštní vývoj ke konci našeho vyjednávání. Nicméně už jsme to dokončili a potom je tady to zpětné eh, krizové volání 112, tedy ty zprávy, které eh, občané dostávají na svá čísla v případech, kdy dojde ke krizové situaci, rizikové situaci. To jsme také prosadili. Eh, a shodli jsme se na tom u komunikačních služeb založených na číslech i nezávislých na číslech, takže skutečně to byl obrovský úkol a velice jsme rádi, že nám v tom pomohlo i bulharské předsednictví, protože jejich velkým cílem bylo také dovést tuto záležitost ke konci. A myslím se, že tady parlament může být spokojen s výsledkem a můžeme se těžit na plenární zasedání. Je to dokončené. Děkuji mnohokrát. A to znamená, že můžeme uzavřít tyto body k trialogům a můžeme se pustit do dalšího bodu na pořadu jednání a to je projednání kompromisních pozměňovacích návrhů k návrhu, který se týká celoevropského osobního penzijního produktu. Máme tady tady paní zpravodajku Birgit Colin Langen. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve tedy chci říci, že vítám iniciativu komise pro Eh, tento celoevropský penzijní produkt a pro tu možnost, aby občané se mohli zajistit soukromně na důchod vzhledem k eh, demografickým změnám je v obecném zájmu, aby i důchodová politika čínských států na to reagovala a včasně eh, vybízela občany k tomu, aby hm, spořili si na tyto účely. To platí i pro Eh, mladé lidi, i pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, aby i ti si ve třetím pilíři zajistili příjem eh, v důchodu. Víme, že tady zatím není žádný vnitřní trh s těmito penzijními produkty, zatím eh, v některých českých států takové produkty vůbec nenabízejí a ty, které již fungují, tedy ty národní trhy, ty jsou samozřejmě mm, roztříštěné, takže není úplně jednoduché si sebou jeden produkt vzít do jiného členského státu a nebo si ho usjednat v jiném členském státě, pokud člověk eh, pracuje v jiném a eh, získá díky tomu ty související daňové výhody. Proto by bylo dobře, abychom nabídli standardizovaný celoevropský produkt. Ten návrh je přiměřený a přestože ty trhy budou podléhat národním eh, předpisům, tak si myslím, že je možné odbourat překážky, které brání tomu, aby si přes hranice člověk takové produkty pořizoval u PEP půjde o penzijní produkt, který umožňuje také eh, celoživotní nebo doživotní rentu v případě odchodu do důchodu. Takže jde o to, aby to byl bezpečný, transparentní, eh, uživatelsky vstřícný eh, produkt. A hlavním předpokladem pro PEP je podpora členských států, protože pouze ty mohou eh, přistoupit na to nebo schválit to, aby to podléhalo stejnému daňovému zvýhodnění jako srovnatelné národní produkty. Pouze eh, v případě, že se podaří eh, to vyjednat tímto způsobem, může vzniknout vzájemně výhodný penzijní produkt, který bude moci platit celé Evropské unii. A my se snažíme v tomto takto vyjasnit, že jde o pouze penzijní produkt a na základě toho potom mohl vzniknout eh, nový trh, celoevropský trh, se kterým bude možné eh, obchodovat a nabízet eh, přes hranice. Byla předloženo několik set pozměňovacích návrhů, některých nakonec bylo staženo, ale celkově jich je 600, přibližně 640. Hlavní Část těch eh, eh, pozměňovacích návrhů se týká kompetencí našeho výboru a já jsem ráda, že v posledních třech týdnech se podařilo eh, vytvořit nebo vyjednat velmi rozsáhlý balíček kompromisních návrhů. Chci výslovně poděkovat stínovým zpravodajům, protože to byla velmi intenzivní, ale jinak velmi konstruktivní práce. Myslím, že všechny důležité otázky se nám podařilo vyjasnit a dohodnout se na nich. Hlavní je to tady silnější role pro EIOPu, Eh, zabezpečení, standardizovaná platforma pro výměnu těch smluvních eh, informací, eh, pravidla pro výplatu nebo jednostranou nebo jednorázovou výplatu, která by představovala 30 na začátku vyplácení renty, aby to plňovalo požadavky na penzijní produkt. Ještě v krátkosti představím ty jednotlivé bloky kompromisu. Eh, schválení PEP, to musí být na starosti EIOPA, já jsem původně navrhovala, aby to schválení bylo nahrazeno slovem certifikace, ale eh, vzhledem k tomu, že tam šlo o vyjasnění toho, že eh, není možné, aby to probíhalo zpětně a možná, že to slovo schválení není úplně jednoznačné a k tomu jsme také sformulovali příslušné úvodní ustanovení, Chtěli jsme dostáhnout to, aby se to vymezilo vůči těm procesům, eh, které, na které dohlížejí eh, národní orgány. Potom ta přenositelnost, to je ten druhý blok kompromisních návrhů. Tam šlo o to, aby eh, to členské státy umožnili nabízet během pěti let a proto navrhujeme zavedení partnerství. Blok číslo tři to se týká těch předsmluvních informací o PEP e a brožurách nebo informačních brožurách a požadavky na ně tak, aby eh, k tomu existovaly transfer informace. Čtvrtý blok, mm, prostor rozhodnutí, aby spotřebitel byl dobře informován o své volbě, mohl eh, být správně informovaný, potom ta platforma pro měnu informací, to je pátý blok, tady jsme se dohodli na tom, že ta aktualizace bude muset probíhat aspoň jednou ročně, číslo, nebo blok číslo 6, to jsou eh, ty možnosti standardu a kapitálové zároky, které bude muset nabízet každý poskytovatel a ty se mají opírat o ty procesy změňování rizik, které předepisuje eh, EIOPA. Potom blok číslo 7, to jsou stížnosti, 8, to je výměna, tak aby v období pěti let ten poskytovatel musel nabíznout možnost přechodu nebo výměny toho produktu a potom blok číslo 9, to jsou ty podmínky výplaty důchodu. Tady jsme se dohodli na startantní možnosti s tím, že by to v zásadě mělo být doživotní renta v výjimečných případech jednorázová výplata až do 30 té celkové částky v té na počátku eh, nebo v tom okamžiku odchodu jako do důchodu. Pro mě z toho vyplývá, že by eh, PEP měl být jednoduchý a zajištěný, jenom tak eh, může být úspěšný v celé Evropě. A důležité také zajistit tak, aby do pěti let všichni poskytovatele museli tento produkt nabízet ve všech členských státech jednotně, aby bylo možné vytvářet ta partnerství. Eh, ty kompromisní návrhy jsme vyjednali velmi harmonicky, podporuje SAD, ALDE a Zelení, takže jsem si jistá, že eh, zítra budeme moci možné to i v hlasování schválit. Děkuji mnohokrát za socialisty a eh, demokraty. Tady máme paní Jakoncáry. Ano, děkuji mnohokrát. Já myslím, že se nám podařilo dosáhnout dobrých kompromisních řešení a chtěla bych poděkovat paní zpravodajce a jejímu týmu a také ostatním stínovým zpravodajům za velice otevřené a velice konstruktivní jednání. Jsem velice ráda, že naše hlavní obavy tady kompromisní návrhy řeší. Především je dobře, že tady zachováváme úlohu EIOPy, pokud jde o povolování či schvalování PEPS a o to, že tady tady děti střadatelé eh, mají tu standardní variantu, která je bezpečnější. Je to skutečně, skutečná opravdová eh, ochrana kapitálu před inflací a tak dále. Je velice také dobře, že se nám podařilo eh, odsouhlasit také zastropování poplatků. PEP e je evropský produkt. Bude tedy tam nálepka EU, to znamená, je tady zásadním prvkem také ochrana spotřebitelů. A proto je to v našich kompromisech naprosto jasná priorita. Také bychom měli mít jasný, snadný přístup k informacím, abychom se mohli informovaně rozhodovat. Pro ochranu spotřebitelů je zásadní to, aby středatelé měli přístup ke kolektivním eh, opravným prostředkům i přeshraničně aby poskytovatelé těchto služeb měli povinnost se zapojit také do e, postupu alternativního řešení sporů. Já si myslím, že e, prostřednictvím PEP vytváříme produkt, který může být přitažlivý i pro tu mobilní mladší generaci, protože přenositelnost je tady zásadním prvkem. Jsem velice ráda, že paní zpravodajka vzala v úvahu náš pozměňovací návrh, který se týká zdanění, protože je důležité se vyhnout jakémukoliv zneužívání daní. Pokud jde o daňové úlevy a výhody, které se používají pro tyto služby, tak tady je zásadní eh, domovský členský stát, členský stát pobytu středatele. Tady vytvoříme vlastně třetí pilíř, celoevropský penzijní produkt, který nemůže a nemá nahrazovat první a druhý pilíř. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Ulrike Trebezius tady není za EKR, takže paní, pan Selimovič za ALDE, Ten tu ale také není, takže pan Denis de Jong, prosím. Děkuji mnohokrát. My jsme teď ale větší než GUE, ale každopádně toto je pro moji frakci velice obtížné téma. Vždycky tomu tak bylo. Já už jsem to na našem výboru vysvětloval v minulosti. Ty hlavní důvody. Za prvé, protože jsme se obávali toho, že kolektivní penze by možná měly naplňovat požadavky, které jsou obvyklé u pojišťovacích společností. A kolektivní, tedy profesní důchody jsou jinou záležitostí a stavuje se na ně příslušná směrnice. A další důvod byl ten, že my jako frakce nechceme podporovat individuální důchody, které by měly nahrazovat kolektivní penze. Může existovat specifická situace, kdy tedy se nelze vyhnout tomu, že někdo si sám spoří na důchod, ale pokud jde například o OSVČ, tak tady bych spíše chtěl, bychom chtěli stimulovat kolektivní eh, režimy, například pro určitá odvětví a tak dále. A to i proto, že pokud budou jednat kolektivně, pravděpodobně eh, z toho potom vyústí vyšší důchod. My jsme tyto eh, body tady projednávali, protože se to projednávalo také na zasedání stínových zpravodajů byla to spíše taková diskuse podle eh, výboru Econ, spíše než podle výboru IMCO. Já jsem hovořil i se zpravodajkou za výbor e- Econ, se Sophie Intfeld a tam mě ujistila, že obě tyto naše základní obavy Econ už vyřešil, tedy za prvé to, že eh, důchody v určitém odvětví že tady, i když se někdo střádá individuálně, tak, že tady se nebudou na to vztahovat obecná pravidla, která platí pro pojišťovnictví a že se to tady vyřeší tím, že to budou ustanovení o tom, že toto bude skutečně oddělené, že tady jedna část se bude týkat kolektivních důchodů a druhá část těchto soukromých individuálních spoření. A také mi říkala, že tam bude zmíněno, že první a druhý pilíř, tedy ten kolektivní a státní pilíř v rámci důchodového systému, že tady nebudou oslabovány tímto způsobem, že tady tady vznikne třetí pilíř, ta možnost třetího pilíře na celé evropské úrovni. Takže díky tomuto vývoji v rámci výboru ECON, nebo řekněme takovým ústupkům, řekněme, že celkové naše cíle eh, tady víceméně už jsou splněné. A když se podívám tady na stranu ochrany spotřebitelů, to je ta pozitivní stránka této zprávy, tak musím říct, že paní zpravodajka se skutečně velice snažila, aby tam byly všechny záruky, které eh, byly důležité pro naši frakci. Transparentnost a tak dále. a například i záruka toho, že je možné získat své peníze zpět. Že tedy všechny tyto důležité záruky tam jsou. A tedy v tomto kontextu jsem dospěl k závěru, že mohu své frakci eh, doporučit, aby hlasovala pro tuto zprávu, protože je to velice kvalitní zpráva, pokud jde o aspekty ochrany spotřebitelů, ale samozřejmě to nebrání tomu, že tam může proběhnout nějaká obecná diskuse. A mám pocit, že možná v rámci rozpravy na Ekonu to ještě bude složitější. Nevím, jak eh, se to bude konkrétně provádět. Ne, já jsem nikdy ještě nevysvětloval hlasování eh, v rámci hlasování na výboru, ale chceme prostě, aby bylo naprosto jasné, že eh, tady skutečně máme eh, jasné důvody proč, protože některé, někteří budou pravděpodobně překvapeni, že GUE bude hlasovat pro takovou zprávu. Děkuji. A pokud jsem to správně pochopila, tak se můžeme ještě vrátit, protože pan eh, Šulikovský je tady za eh, stínovou zpravodajku Trebezius se EKR. Děkuji mnohokrát. Paní Trebezius se tady věnovala celé řadě otevřených témat během posledního kola vyjednávání a celá řada z těchto témat nebyla zohledněna v kompromisních návrzích. Kompromisní návrhy eh, kladou důraz na detaily, ale nevěnují se celkové situaci. A pokud jde o ochranu spotřebitelů, tam možná došlo k nějakému pokroku, ale zdá se, že tady je také určité riziko přílišné regulace. Větší, důležitější problémy souvisejí s tématy eh, v oblasti fungování vnitřního trhu. A tady máme tři body. Za prvé, všichni se shodneme na tom, že daňové úlevy nebohou být, tedy daňové úlevy pro PEP e nebohou být výhodnější než ty pro již existující produkty v Německu například existuje produkt, který je tomuto velmi podobný, ale není úspěšný, protože v tuto chvíli nejsou výnosy a úroky vysoké. A tam nejsou největší výhodou uh, daňové úlevy, ale paušální příspěvky státu. A pokud ani takový produkt není atraktivní v Německu, a přitom Německo je velkým trhem a má to, mělo by to tam fungovat. Tak pokud tady nebudou lepší daňové úlevy a nebudou tam ani žádné přímé příspěvky státu, tak si nejsme jistí, jak to bude fungovat. Dále jsou tady pochyby o tom, že tento eh, projekt může být eh, životaschopný pro malé a středně veliké pojišťovací společnosti, protože eh, povinnost, požadavek, že tady všechny trhy že se to musí nabízet na všech trzích do pěti let, tak to pravděpodobně bude spíše schůdné pro velké hráči a to poškodí Evropskou unii, tedy soudržnost v rámci EU a eurozóny. Třetí věc, existují tady pochybnosti ohledně toho, jak budou využívat peníze z předatelů nadnárodní hráči a jak to bude s krátkodobými a střednědobými eh, eh, likvidními aktivy Protože pokud se bude investovat do větších, likvidnějších trhů, tak tady eh, bude eh, opět trpět koheze. Články 34 a 35 na řízení komise jsou tady zásadní a paní Trebezius má za to, že tady cíl komise se nepodaří naplnit. Jak vidíte, nestačí jenom hovořit o podrobnostech. Je třeba vzít v úvahu celkovou situaci a to zda funguje. Eh, hlavní obavy, které má paní Trebezius ohledně tohoto návrhu, eh, ty nevzali, nevzala paní zpravodajka na vědomí a skutečně se zabývala jenom podrobnostmi, pokud jde o ochranu spotřebitelů. Děkuji. Už nám dorazil také pan Selimovič. Já, já už ti vystřídám, chceš? Jo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat také paní Colin Langen za vynikající práci na eh, tomto tématu. Byla, velmi dobře jsme spolupracovali a podporuji všechny eh, eh, kompromisy, kterých jsme dosáhli. Máme silnou zprávu pro ekon. Za prvé maximální přenositelnost. Tu je, ta je třeba, tu musíme nabídnout všem uživatelům EPEPu, je, když uzavřou PEP v jednom státě, musí mít možnost, když se přestěhují nebo začnou, žít, eh, začnou pracovat či žít jinde, přenést tento produkt do nové země. Rovněž eh, ho mohu rozdělit, pokud bude chtít. To je pro moji skupinu velmi důležité a finančně samozřejmě budeme potřebovat určité, upravit určité požadavky, ale každopádně jsme pro pětileté období. Pokud jde o přeměnu, eh, bude eh, o, o změnu produktu, tak zde bude možné e, sjednat nový produkt v tom přechodném období pěti let. E, každé čtyři roky navíc budou mít uživatelé možnost uvažovat o tom, zda e, ten projekt odpovídá jejich potřebám. potřebám. Role EOPy se ještě posílila. Je otázka, je, že zda potřebujeme PEP, který by neodpovídal požadavkům Eh, každopádně eh, v Evropě banky a pojišťovny ještě nepojišťují velmi dobře a možná, že eh, některé banky budou mít pokušení fungovat jinde. Je zde tedy úkol na spolupracovat s EIOPou, abychom nabídli seriózní produkt EPEP. E rovněž Eh, je třeba zajistit, aby eh, dostali spod uživatelé správné informace, aby se jim dostávalo řádného poradenství. Jinak podporujeme všechny kompromisní návrhy. Eh, děkuji vám a nakonec pan Šoltes. Děkuji paní předsedkyně že za to, že konečně dostávám slovo. Chtěl bych také poděkovat zpravodajce za práci na Eh, tomto tématu a za spolupráci se stínovými zpravodaji. Kom- podporujeme kompromisní pozměňovací návrhy. Jak už bylo řečeno, my podporujeme všechny z nich. Eh, eh, iniciativa PEP e je dobrá iniciativa komise, protože podporuje investice do Eh, soukromých penzijních eh, produktů, ale tento model, proto aby byl úspěšný, musí být přeshraniční a musí k němu být snadný přístup. Rovněž musí, být přístup do, musí mít přístup do různých fondů a být transparentní. Musíme eh, si být vědomi toho, že je to dobrovolná záležitost a že tedy nebude nahrazovat eh, penzijní programy nebo eh, fondy, které už existují. Eh, musí zajišťovat bezpe- bezpečnou investiční strategii a ochraňovat úspory spotřebitelů nebo uživatelů lépe, než je tomu v současnosti. Podařilo se nám vytvořit podle našeho názoru návrh, který podporuje většina stínových zpravodajů a to je dobré. A nyní bych chtěla dát znovu slovo zpravodajce, pokud chcete něco říct, nevím. Myslím, že už bylo všechno řečeno. Budu se těšit na to, že zítra to přihlasování projde s podporou eh, všech velkých politických skupin. A hlasovat budeme zítra dopoledne. A nyní přecházíme k naš dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je e, posouzení kompromisních návrhů týkající se dvojí kvality výrobku na jednotném trhu. Naší zpravodajkou je paní Sehnalová. Slovo, e, myslím, e, že vás mohu s potěšením informovat, že zpráva o dvojí kvalitě výrobků na vnitřním trhu je ve finální fázi příprav tak, abychom ji eh, mohli ještě před letní přestávkou eh, odhlasovat eh, tady na výboru Imko. Z předložených pozměňovacích návrhů a také ze stanoviska zemědělského výboru, které bylo připraveno s předstihem, a za to bych tedy chtěla poděkovat panu, panu zpravodaji Nekovovi, jsem připravila celkem 22 kompromisních návrhů. Ty nyní ještě eh, diskutujeme s kolegyní a kolegy stínovými zpravodají. Eh, myslím, že ve většině otázek se společně zhodujeme a já bych v první řadě tedy všem chtěla poděkovat za, za spolupráci. Nebudu nyní zmiňovat eh, úplně všechna témata, kterým se věnujeme, protože ta zpráva má skutečně velmi široký záběr eh, od rozboru jednotlivých aktivit eh, komise v téhle oblasti až po celou řadu konkrétních doporučení. Ale přesto zmíním několik z nich. Eh, tak v první řadě jsem ráda, že eh, skutečnost, kdy se na vnitřním trhu Evropské unie prodávají pro spotřebitele na první pohled totožné značkové výrobky eh, pod kdy jiným složením, již není spochybňována. V debatě jsme se posunuli a bavíme se o tom, proč dvojí kvalita existuje, kde jsou hranice mezi pro někoho takzvanými objektivními faktory a mezi prokazatelným klamáním spotřebitele a jak tady tomuto klamání zamezit. Za důležité považujeme, aby co nejdříve proběhlo celoevropské testování na základě společné metodiky, e, protože přes řadu konkrétních příkladů dvojí kvality e, z testů na národní úrovni e, chybí celoevropská data. K tomu je zapotřebí zejména aktivní účast dotčených dozorových orgánů členských států a jejich posílená spolupráce, dále také angažovanost spotřebitelských organizací, eh, kterým musí být eh, vytvořeny odpovídající podmínky. Eh, pozitivní roli by měl sehrát určitě také pilotní projekt našeho výboru IMCO. Ve zprávě rozebíráme také stávající právní rámec na ochranu spotřebitelů a problémy s jeho vymáháním. Ehm, tedy v případě, kdy eh, ani vydání pokynů komise eh, nepřineslo eh, hmatatelné výsledky. Změna legislativy, konkrétně směrnice o nekalých obchodních praktikách tak, jak ji navrhuje Evropská komise, je proto všeobecně vítaná a nezbytná. Názorově se s kolegyní a některými kolegy lišíme v tom, jestli je navrhovaná změna článku 6 dostatečná, respektive eh, zda bude v praxi použitelná. Z mého pohledu se s ohledem na právní jistotu jeví jako vhodnější řešení prokazatelné příklady dvojí kvality umístit na seznam zakázaných praktik. V každém případě bychom se měli vyvarovat takové změny legislativy, která v konečném důsledku zůstane jen na papíře, eh, protože si s ní dozor, dozorové orgány nebudou v praxi vědět rady. To by byla podle mého názoru velká chyba a definitivní ztráta důvěry řady občanů ve férový vnitřní trh. V kompromisech dále upozorňujeme na potřebu věnovat se také netarifním překážkám na vnitřním trhu. Komise by v rámci hospodářské soutěže měla aktivně řešit všechny praktiky, které neoprávněně omezují schopnost spotřebitelů plně těžit z jednotného trhu. Důležitá je aktivnější angažovanost výrobců a majitelů privátních značek, zejména s ohledem na transparentnost a informování spotřebitelů. Všeobecná zhoda panuje také na nutnosti zaměřit se vedle potravin i na sbírání poznatků v oblasti nepotravinářského zboží. Eh, a ještě závěrem připomínám, ale kolegyně eh, Biljana Borzan je tady, eh, takže bude vás jistě informovat také o tom, že své stanovisko připravuje Výbor pro veřejné zdraví a bezpečnost potravin a jeho stanovisko samozřejmě také budu brát v potaz. Takže to je zatím všechno. Děkuji. Thank you very much. And... Děkuji vám. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům, pan Štefanec za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. V první radě bych rád poděkoval paní Sehnalové za úsilí a také za otevřenost při vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů, protože je důležité dosáhnout schody. A velmi si cíně cením spolupráce mezi různými politickými skupinami, protože ta zpráva je velmi důležitá a leadership nebo vedení této zprávy bylo opravdu velmi dobré a podstatné. Já bych rád potrhnul tři věci. Za prvé řešíme roli spotřebitelských organizací, za druhé musíme zlepšit úlohu vnitrostátních regulátorů a za třetí, a to je nejdůležitější, musíme zavést společnou metodiku týkající se dvojí kvality produktů, nejenom potravinářských, ale veškerých produktů na trhu Evropské unie. Naše skupina EPP se soustředuje na podstatu věci a právě proto, že a dáme zpravodajku taky, aby eh, eh, odstranila věci týkající se eh, ceny, ustanovování ceny a balení, protože musíme jít přímo k věci a musíme uvažovat o tom, jak i někteří výrobci a někteří obchodníci se snaží nechovat řádně na našem společném trhu. Ty kompromisy jsou při dobré. Ten postup, který byl navržený pravodajkou, je z našeho hlediska eh, dobrý a byl přijat. A jsem přesvědčen o eh, úspěchu této zprávy, až dosáhneme eh, konečného textu. A pan Sulík za EKR. Eh, děkuji pěkně. My jsme se sešli východoevropská lobby tři stínoví zpravodajové, nebo zpravodajka je, je eh, z České republiky, další dva stínoví jsou eh, z Česka a ze Slovenska, pak je zde Slovinsko zastoupeno a Polsko. Domnívám se, že to je domělý problém východní Evropy a určitě se shodneme na tom, že na fenomén dvojí kvality je třeba upozorňovat, protože tak vytváříme tlak na výrobce a zároveň spotřebitelé vědí, jaká jsou jejich práva. Proto jsem pro transparentní zveřejňování výsledků testování, jejich lepší zveřejňování v členských státech, dále posílení dialogu s výrobci a spotřebitelskými organizacemi. Hmm na druhé straně bychom neměli dělat ze spotřebitelů nesvé právné ovce, za kterých musí rozhodovat nějaký regulátor. My se točíme v kruhu, protože eh, eh, nevíme, zda hovoříme, nebo zda je problémem samotný prodej výrobku dvojí kvality, nebo to, že spotřebitel to neví protože je třeba si uvědomit, že když má výrobek jinou kvalitu, bývá i lacinější. Výsledkem je to, že si eh, některé eh, návrhy odporují. Sedmý dodatek hovoří o diskriminaci a sedmý hovoří o, eh, výro, o složení a dvacátý první hovoří o vytvoření blacklistu a začlenění výrobků na tento blacklist, jak říkala paní Sehnalová, a já to považuji za extrém. Tyto rozpory mají společné vysvětlení. Za prvé, nemáme definovanou dvojí kvalitu, ani jakého počtu výrobku se to týká. Na trhu středně velké země máme 2 miliony různých výrobků a my hovoříme o třech z, nich. A tento návrh vzniknul proto, že vzniknul dojem, že na východoevropský trh Evropské unie se dováží špatná kvalita, ale bylo dokázáno mnohokrát, že to tak není, protože i ve východoevropském, i v západoevropském trhu eh, jsou různé výrobky. V Německu například se obsahu, je obsažen chlor v detergentech, ve Francii zase amoniak, jsou různé kvality pici a tak dále. Za druhé neumíme eh, oddělit nekalé kvality od eh, z rozdílů ve výrobě dané preferencemi v chuti. Zde máme cukr a izoglukózu, co je méně kvalitní v Coca-Cole. A trestat výrobce za to, že někde nabízí izoglukózu a nikoli v cukr, považuji za nesprávné. Za třetí, neexistují výsledky společného testování výrobků na základě jednotné metodiky. A měli bychom počkat na toto testování. A za čtvrté, všechna navrhovaná zlepšení komise, jako například pilotní projekt testování, společná metodika vyhodnocování výsledků, návrh pro členské státy na vymáhání eh, nápravy v případě dvojí kvality a nebo ty projekty, na které Evropská komise vyčlenila milion eur, jsou věci, které ještě nebyly buď implementovány, nebo nebyl čas, aby se prokázaly v praxi. Ale už v červenci máme hlasovat o tomto návrhu, tedy dříve, než budou k dispozici výsledky společného testování a kromě toho probíhá revize směrnice o nekalých praktikách. Proto navrhuji zaměřit se na to, co je v našich silách a nežádat naslepo změny v legislativě, když nemáme analý, dostatečnou analýzu. Rozumím té touze nabídnout rychlá a jednoduchá řešení, ale myslím, že zde žádné takové řešení neexistuje, ale existují negativní důsledky v podobě vyšších cen. Pokud donutíme výrobce dodávat na východní trhy totež, co je na západě, budeme mít vyšší ceny. Legislativa je šitá na míru problému a ne, úkolem nemá být udělat něco narychlo, aby to dobře vypadalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Za Alde je paní Charanzová, ale pan Selimovič bude hovořit i jménem. E, děkuji, paní předsedkyně, e, přečtu příspěvek, který mi Dita dala. Za prvé řadě děkuje zpravodajce za práci na tomto tématu. Je, máme velmi dobrý návrh a kompromisní návrhy a domnívá se jako většina kolegů stínových zpravodajů, že můžeme podpořit jejich většinu. Na základě těchto kompromisů bych e, eh, řekl, řekla, že budeme mít eh, komplexní zprávu týkající se dvojí kvality produktů jménem ALDE už jsme předložili návrhy a každopádně máme největší obavy týkající se té zprávy, té části zprávy, kde se hovoří o legislativním návrhu komise, kde, se, e, a, e, e, kde jde o to, že poprvé se tento problém popisuje v Evropské unii. Domnívám se, že ten návrh odpovídá tomu, po čem voláme. do revidovaného textu zavádí eh, dvojí kvalitu produktů. A eh, rovněž mm, stínová zpravodajka eh, vyžadu, vysívá zpravodajku, aby pozměnila nebo zpravodajka pozmě, vyžaduje pozmě, pozměnit přílohu 1 a e, vytvořit blacklist, my se domníváme, že to by bylo trochu e, přehnané. Proto, aby byla zpráva koherentní, rádi bychom viděli některé části textu e, jinak formulované, a, tedy aby tam nebyl Eh, aby to nebylo, aby nebyl ten eh, černý seznam. Domnívám se, že další skupiny s námi souhlasí a pokud jde o eh, evropské testování produktů, je zde Eh, jsou zde možnosti a jsou zde eh, metodiky, které je možné v praxi co nejdříve použít, abychom viděli, zda jsou efektivní a tak bychom měli přehled na, úrovni, na, národní, na celoevropské úrovni. A na závěr bych ráda, říkal, že by, eh, bych ráda řekla, že bych byla ráda, kdybychom měli podobnou metodiku i pro nepotravinářské výrobky, tak aby toto to testování pokrývalo veškeré produkty. Děkuji a za GUE pan Maštalka, který zde není, za zelené pan Šoltes. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval zpravodajce za velké úsilí E, na přípravě kompromisních pozměňovacích návrhů a za to, že začlenila velmi široká e, hlediska stínových zpravodajů. Ty kompromisní návrhy jsou velmi vyrovnané a dobře se zaměřují na problém, kdy hovoříme o dvojí kvalitě produktů. Pro nás jsou, je většina pozměňovacích návrhů těch kompromisních přijatelná, ale ještě bychom eh, požadovali malou změnu kompromisu 7 a kde bychom ty chtěli, aby v tom textu eh, nezazněly regionální preference spotřebitelů. Je velmi obtížné definovat a objektivně měřit tomto smyslu. A mm, bylo by eh, těžké nějakým způsobem tedy eh, to sem eh, zařadit. Podobně Eh, kompromis 16, tady bychom rádi změnili poslední část, chtěli bychom zde silnější text, eh, dozhled Evropské unie, protože ta současný dohled, tak jak je, předpokládá, že nemůžeme očekávat žádnou změnu do budoucna. Tak bychom eh, čekali vytvoření specifické jednotky, která by se zabývala testovací metodikou a E, plněním a e, či neplněním. Pro nás je velmi důležité ponechat e, tu referenci v příloze 1 a v kompromis 21 tedy neodpovídá a domníváme se, že by měl tam ta přílež, příslušná část měla být vy Eh, eh, vyškrtnuta. Za EFDD pan Ivaškěvič, který zde není, takže dáme slovo jiným členům, paní Borzan. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě bych chtěla poděkovat Olze za vynikající eh, spolupráci na tomto tématu. Ve výboru Envy jsme dosáhli silných kompromisů týkajících se relevantních témat. Já, se, já vyjmenuji eh, ty hlavní body. Eh, v první řadě bych ráda zdůraznila, že dvojí kvalita výrobků existuje a že je přímo vstažená k podstatě fungování jednotného trhu a důvěry spotřebitelů a vyžaduje tedy řešení na úrovni Evropské unie. Kompetentní orgány nebyly schopny za, se současnou, v současném legislativním rámci se e, toto vyřešit, protože jsou zde určitá omezení, především když e, chybí e, územní omezení a příslušná právní ustanovení. Takže proto potřebujeme novou legislativu a podporují ji všechny politické skupině v ENVI. E, v, a mm, naše stanovisko je takové, že eh, potřebujeme změnit legislativu, abychom měli eh, přesná pravidla týkající se Eh, označování výrobků, aby se zamezilo té dvojí kvalitě. Kde hovoříme o produkcích stejné značky a stejného balení, eh, kdy řekněme, že ty rozdíly jsou odůvodněné objektivními eh, důvody, například národními surovinami a nebo dalšími národními cíly. Označování by mělo zcela jasně indikovat, zda existují rozdíly mezi daným produktem v různých členských zemích. A rovněž chceme snadno dostupný registr produktů dvojí kvality, který by existoval na Evropské unii žádáme o dobrovolné registrování všech produktů Eh, tak, aby byly transparentní informace o všech produktech. Eh, komise vytvoří direktorát, který bude eh, agenturou a bude provádět kontroly ve výrobních podnicích a bude kontrolovat tam, kde je podezření na uplatňování dvojí kvality nebo výrobu dvojí kvality. To zamezí fragmentaci eh, vnitřního trhu. Všechny podnikové, pod, všechna podniková odvětví by k tomu by měla eh, přispět. V našem eh, výboru hlasujeme ve středu. Eh, všechny body podporují všechny politické skupiny a vzhledem ke konkurenci doufám, že ve výboru IMKO rovněž tento návrh bude podpořen. I děkuji, paní Kololanen. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl mluvit eh, jménem kolegyně Rozy Tun, která bohužel eh, byla ve spožděném letadle a poslala mi eh, svoje stanovisko v angličtině. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Olze Sehnalové za její zaujetí pro tuto zprávu a všem činnou zpravodem za jejich zájem o tuto problematiku, ale ještě předtím, než se dostanu ke konkrétním věcem, tak bych chtěla apelovat na ostatní kolegy ostatních členských států, vzhledem tomu, že většina středních zpravodajů jsou e, z východní Evropy, aby e, e, to nepovažovali zvůz za problém spotřebitelů ve východní Evropě, je to věc, kterou my vidíme velmi jasně u nás doma, ale myslím, že se to stahuje eh, i na jiné eh, země, protože se to dotýká distribučních a dodavatelských řetězců. Eh, jsou to jasné nekalé komerční praktiky a podobné produkty lze najít i v Portugalsku nebo ve Spojeném království. Ve většině případů to nemá nic společného s preferencemi spotřebitelů. Co se týče té hlavní otázky tedy, jak se zbavit těchto praktik, které eh, vadí spotřebitelům, tak bude potřeba změnit eh, článek 6 ve příslušné směrnici o nekalých obchodních praktikách. Nejsem ale úplně přesvědčena o tom, že tento článek, nebo změna tohoto článku sama o sobě to všechno vyřeší. Zdá se, že by to mohlo být příliš nákladné pro kompetentní orgány členských států, aby eh, vždycky eh, dělali si šetření všech těch konkrétních případů. Měli bychom mít nějaká jasná pravidla pro označení výrobků. Obchodníci eh, by měli přijít s odlišnými obaly nebo balením, kde chtějí nabídnout produkt nižší kvality. Děkuji a na závěr pan Pospíšil. Děkuji paní předsedkyně. Ač eh, jsem zde v, pozici řadového poslance, nedá mi to, abych také nevystoupil a nepodpořil paní zpravodajku, protože odvedla skvělý kus práce a musím říci že ty kompromisy, o kterých se bude zítra hlasovat, jsou velmi vyvážené. Chci poděkovat, že pozměňovací návrhy, které jsem jako řadový člen výboru připravil a poskytl k debatě, byly v zásadě až na jeden všechny zapracovány velmi si toho vážím. Málo kdy má eh, poslanec takový úspěch při přípravě svých pozdělacích návrhů a jsem přesvědčen, že ten materiál, pokud bude schválen, výrazně přispěje k řešení silného politického problému dvojí kvality výrobků já samozřejmě nechci spekulovat jestli to je problém pouze nových států střední a východní evropy v rámci evropské unie nebo zda je to problém i v uvozovkách starých členských státech ale v české republice mohu říci že to je velký silný problém a pokud ho neodstraníme tak dál pro mnoho lidí myšlenka evropské integrace bude dvojí kvalitou potravin poškozena. takže proto to je důležité téma i z hlediska podpory eh, úsilí evropské integrace třeba v české republice republice. Chci jenom poděkovat za některé ty konkrétní kompromisy, které považuji za velmi dobré. Kompromis 18, kde se snažíme zpřesnit vůbec definici dvojí kvality výrobku, protože v předloženém návrhu směrnice ta definice není uspokojivá. To si myslím, že to zpřesnění může výrazně přispět eh, k lepšímu vymezení daného problému. Eh, jsem velmi rád že paní zpravodajka v kompromisu fourteen řeší otázku postavení spotřebitelských organizací protože jsem přesvědčený že tento fenomén tento problém nemohou řešit pouze dohledové eh, orgány státu ale je třeba zapojit do něj i neziskový sektor to znamená podpora ze strany státu pro neziskový sektor je velmi důležitá. Kompromis 12 je podle mého názoru také velmi důležitý, řeší otázku přeshraniční spolupráce, protože mnoho těchto problémů dvojí kvality potravin má přeshraniční charakter a orgány jednotlivých členských států ho nebudou schopny sami řešit, nejsou schopny ho sami řešit. Vítám kompromis 17, kde je řešena otázka Eh, vůbec úpravy nekalé obchodní praktiky. já jsem rád že se shodujeme na tom se zpravodajkou že princip nebo problém dvojí kvality výrobků by měl být vnímán jako nekalá obchodní praktika vymezená v příloze one směrnice o nekalých obchodních praktikách a že by tedy měla být ta pozice zcela jasná eh, tak aby spotřebitel měl eh, jaksi jasnou jistotu toho že takovéto jednání je nezákonné. Jediné, v čem máme trošku odlišný názor, je z hlediska užití směrnice či nařízení pro tuto oblast regulace, ale to je otázka, kterou já nepovažuji za tak důležitou. Takže děkuji zpravodajce za výborně odvedenou práci a jsem rád, že jsme dosáhli kompromisu, které, myslím, vyřeší ten problém. Děkuji. Thank you very much. And then, uh, Děkuji a na závěr ještě poznámky od paní zpravodajky. Já bych chtěla v prvé řadě poděkovat všem kolegům za jejich, jejich mm, připomínky. Samozřejmě jsem si vědoma toho, že um, i názory mohly být v tom prvopočátku různé a že jsme potřebovali uh, ta naše stanoviska um, přibližovat. My na kompromisech budeme ještě, ještě pracovat, ještě budeme ladit, uh, tak abychom opravdu byli um, připraveni v červenci je, je odhlasovat. A ještě jednou bych chtěla všem, všem poděkovat za spolupráci. Díky. Thank you very much and indeed we have... Děkuji a to hlasování by skutečně mělo proběhnout na naší příští schůzi v červenci, takže přeji hodně štěstí s závěrečnými pracemi na vaší zprávě. A teď můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu, což je zvážení návrhu stanoviska o obecného rozpočtu na finanční rok 2019 a zpravodaj za náš výbor je pan Selimovič, který má tím, tímto slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych tady předložil návrh našeho stanoviska, eh, kterým chci zahájit debatu o rozpočtu na rok 2019 eh, z pohledu našeho výboru, tedy z pohledu vnitřního trhu ochrany spotřebitelů. Já jsem se svým kolegou, panem Bojčechem, už měli výměnu názoru a teď se pokusíme společně připravit stanovisko, které by jasně odráželo to, jakým způsobem nebo jak se staví náš výbor k těm konkrétním číslům. Analýza těchto eh, čísel nás vede k závěrům, které se nacházejí k návrhu toto stanoviska. Může být spokojen s tím, že priority pro náš výbor, tedy vnitřní trh a ochrana spotřebitelů Evropské unie, jakož i konkurenceschopnost, eh, byly dobře zohledněny ze strany komise pokud zohledníme eh, všechny rozpočtové položky pro IMCO, tak je tady navýšení o 236 eh, u závazku a 264 u plateb, což je něco, co bychom měli také v tom stanovisku pozitivně reflektovat. Eh, za druhé, vítáme také navýšení závazku a plateb na modernizaci cel, celní unie, protože Všichni víte, že teď existuje nový návrh na odložení, odložení huty pro kompletní přechod na moderní elektronický systém u těch eh, provozovatelů. A konec všech těch papírových postupů na rok 2025, což eh, by ale měla být eh, priorita pro komisi, tak aby nemusel být přijímán další legislativní návrh za dva nebo tři roky. A ještě bych chtěl eh, připomenout, že je zásadní, aby všechny elektronické postupy byly zavedeny v co nejbližší době a musíme si uvědomit, že to má velmi pozitivní dopad na volný obchod, pohyb zboží a na všechny ekonomické subjekty v Evropské unii, které ti mohou odbourat byrokratické břemeno. Za třetí, jsem trochu znepokojen poklesem o 19 na spotřebitelské programy. Zdůraznit, že snížení této rozpočtové položky není v souladu s prioritami v oblasti ochrany nespotřebitelů, zejména v internetovém oblasti. A proto bychom měli požádat komisi, aby nám vysvětlila, proč se rozhodli takto zásadně snížit tento důležitý výdaj. Za čtvrté, Připravili jsme také odstavec o kozme a malých a středních podnicích, protože jsme si uvědomit, že výdaje se snížily o 20%. My jsme po další, důkladnější analýze jsme dospěli k závěru, že tento pokles je vzhledem k tomu důkladnému propočtení neproplacených částek, což je hlavní, eh, to jsou hlavní body našeho stanoviska pro rozpočtový výbor. Samozřejmě se těším na další diskusi s těmi zpravodaji a na jejich pozměňovací návrhy. Mým cílem je společně s nimi předložit jasné a mm, jasně formulované stanovisko pro rozpočtový výbor ohledně rozpočtu na 2019. Děkuji vám. Děkuji za EPP. Je stívaným zpravodajem pan, paní Tun, ale pan Štefanec bude mluvit eh, za ní. Eh, ano, děkuji, já ji také tímto omlouvám. Chci její jménem poděkovat panu Sanemoviče za předložení návrhu stanoviska. Je to vynikající eh, začátek do našich dalších diskuzí. Měli bychom dát jasně najevo, že jednotný trh je jeden z největších úspěchů Evropské unie a peníze nebo výdaje na lepší fungování a posílení ochrany spotřebitele je velmi dobrá investice. Já se souhlasím s většinou těch bodů, které jsou v tom návrhu, ale kromě toho bychom rádi slyšeli od komise, proč eh, platby na řízení nástrojů vnitřního trhu jsou teď eh, nižší než eh, v předchozích letech. Si myslím, že řízení je jedna z hlavních rozpočtových položek, protože to pomáhá vyvíjet tlak na členské státy, aby lépe transponovali a vynucovali pravidla vnitřního trhu. My bychom eh, eh, spíše navrhovali navýšení těchto videů. Dále bychom chtěli, aby nás komise informovala o tom, jaký je eh, v současnosti status fóra vnitřního trhu. To byl nápad, který vznikl tady na výboru IMCO. Začal to pilotním projektem, přípravnými pracemi, ale později se parlament na příběh toho projektu tolik nepodílel a proto bych velmi rád slyšel, jestli se ohledně tohoto ještě něco děje a jestli do toho bude parlament zapojen. Potom, bychom, eh, potom bych chtěl podpořit platní projekty na příští rok, zejména co se týče hodnocení mm, rozdílů eh, u produktů na vnitřním trhu, a jde také o monitorování neferového profilování spotřebitelů ze strany leteckých společností, jak to navrhuje pan, pan Vajtere, nebo nástroj sociálního podnikání Laury Komy a potom pilotní projekt Mariana Marinesku a Andrase Švába. Všechny tyto projekty jsou velmi zajímavé a přispěly by k lepšímu fungování vnitřního trhu a posílení ochrany spotřebitelů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a teď za SAD paní Grapíny. Děkuji paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodajovi za velmi obsáhlé stanovisko. To pokrývá většinu našich eh, eh, bodů nebo priorit týkající se rozpočtu na příští rok, ale já bych chtěl k tomu dodat ještě několik dalších bodů, které by se do toho stanoviska měly promítnout. Eh, k tomu také navrhnu pozměňovací návrhy. Lepší přístup k informacím pro spotřebitele, lepší dohled nad trhem. Všichni známe ty eh, skandály o závadných produktů, takže jde o závadnost výrobku. Potom také jde o to, že bychom měli investovat do informování spotřebitelů, protože někdy jsou porušována práva spotřebitelů a oni nevědí, jak se mohou bránit. Takže bychom měli mít lepší politiku informovanosti spotřebitelů. I k tomu přijdou moje návrhy. Ale nám také o navýšení plateb u tří eh, rozpočtových položek. Máme eh, jako cíl digitální jednotný trh a proto bychom na to měli vyčlenit více prostředků. Eh, na 33,0401 to jsou tyto položky, ale potřebujeme na to mnohem více. Potom jde také o zajištění konkurenceschopnosti menších podniků. I ty by měly mít přístup k prostředkům, protože jich je tím dál tím více, což znamená, že musíme udržet stávající míru financí, minimálně to, protože jich je více, takže budou mít méně peněz a potom potřebujeme více prostředků na rozpočtové položky týkající se výchovy k podnikání a přístupu eh, malých podniků na trh, protože hodně aktérů se stěžuje, že mají stížený eh, přístup na trh a dále si myslím, že bychom měli eh, zvýšit prostředky v rozpočtové linii 020202. To jsou mikropodniky, které potřebují přístup ke kapitálu protože v těchto případech je ta situace plně komplikovaná. Pan Šulík. Děkuji, dnes si to tady hodně užívám. Já bych chtěl poděkovat panu Selimoviči, panu Daltnovi za předložení této zprávy. Pan Dalton je toho názoru, že jednotný trh je jeden z největších úspěchů Evropské unie a rozpočet je zásadní pro hospodářský růst. Většina naší konkurenceschopnosti a hospodářského růstu závisí na přizpůsobení se digitální revoluci, to by tedy měla být priorita. Pravodaj ve svém stanovisku říká, že zdravé pozvětelské prostředí je klíčovým faktorem pro, pro dokončení jednotného trhu. Pan Dalton souhlasí s tím, že by to mělo být hlavní zaměření naší práce na tomto výboru a měla by to být naše hlavní horizontální priorita i v rozpočtu. Celní kodex je další nástroj EU, který potřebuje dostatečnou finanční podporu pro implementaci interoperabilních informačních a komunikačních systémů. Jde také o zjednodušení a lepší vymáhání celních postupů což by mělo pomoci boji proti podvodům. A pan je rád, že se to zmiňuje v tom stanovisku. Menší podniky, to je hnací síla naší ekonomiky a proto pan Dalton podporuje dostatečné prostředky na kozme a dále pan Dalton hovoří o tom, že bychom měli ocenit úsilí o fiskální odpovědnost s tím, že zdroje nejsou nekonečné a proto je potřeba, pokud se někde navýší prostředky, usilovat o škrty jinde. Děkuji vám. Nevidím tady žádného zástupce GUE, ani zelených. Marko, ne, ten nechce hovořit, což znamená, že jsme tím vyčerpali všechny stínové zpravde. Pan, pane Semoviče, chcete na závěr něco dodat? Jenom eh, chci poděkovat všem Eh, a eh, rád eh, se s vámi ještě vrátím, až budou přeložené pozměňovací návrhy. Děkuji vám, ten, ta lhuta pro pozměňovací návrh je 26. června v poledne a projednání pozměňovacích návrhů proběhne 11. července. A předtím, ještě než přijdeme k dalšímu bodu na programu, tak bych chtěl dát slovo panu Pliezelovi, který nás bude informovat o trialogu o těch notifikacích. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já eh, vám děkuji za to, že jste nám umožnila odložení tohoto bodu. Bylo to důležité, já jsem ještě Eh, měl jednání na jiném výboru, člověk se snaží, ale není to vždycky možné. Je pravda, že už jsme měli tři neformální trialogy. A mohl, dostali jsme se do bodu, kdy prakticky eh, jsme se mohli shodnout, pokud jde o směrnici o oznamování zůstávají ještě tři věci na vyřešení. Bude velmi těžké je schválit v rámci bulharského předsednictví a musíme je nechat až e, po letní přestávce, abychom dospěli k nějakému řešení a schodu s radou v těchto tématech, která nejsou menší, ale každopádně jsou řešitelná. Je to směrnice která je a priori stručná, ale eh, obsahuje dva zásadní problémy, které mají velký politický dopad. Hlavní věc spočívá v tom, že je zde konflikt legitimity a svrchovanosti určitých zemí, pokud jde o ustanovení určitých ustanovení eh, ve směrnici o službách, eh, konkrétně pokud hovoříme o procesu oznamování. Eh, ve výboru se o tom hodně hovořilo, dospěli jsme ke kompromisu, který uspokojuje většinu členů výboru, ale existuje stále ještě konflikt na trialogu. Mohu to skonkretizovat tím, že řeknu, že prakticky jsme se shodli nebo dohodli, jak s komisí, tak s radou, na všech otázkách týkajících se směrnice o oznamování a zbývá nám jenom pár maličkostí. V první řadě, pokud jde o eh, demokratickou legitimitu, zde v souvislosti s povinnosti oznamovat, jsme dospěli prakticky ke schodě. Eh, prakticky byl přijat text parlamentu, eh, pokud jde o tu klauzu, eh, pokud jde o ty články týkající se nouzových řešení a zavedení většího prostoru pro ty věci, kde není potřeba znovu oznamovat, když už se jednou eh, oznámilo v rámci směrnice. Pak je zde konfliktnější záležitost, to je článek 6 a to eh, ten takzvaný standstill period, eh, ta čekací lhůta. Zde máme legislativní návrh, kde Evropská komise eh, dala výstrahu, dává výstrahu členskému státu, že doch může případně eh, porušovat směrnici. My jsme pro eh, zrušení tohoto obecného článku, ale o zavedení článku, kde by šlo o tříměsíční období, během kterého by nebylo možné eh, schválit příslušné, eh, příslušný článek. Eh, my doufáme, že budeme schopni tyto problémy té odkladné lhůty vyřešit a že v trialogu dospějeme k dohodě, pokud jde o nové vztahy že se shodne bulharsk, my bulharském předsednictví eh, v eh, radě, eh, v komisi i parlamentu jsme se velmi snažili se dohodnout a snažili jsme se tak, aby to ten styl period, odklad, ta odkladná lhůta, neovlivnila negativně ten alert nebo tu výstrahu, kterou komise dává. V tomto článku eh, eh, tento text eh, bude ještě potvrzen a doufáme, že ho bude schopná rada přijmout a chceme ho dokončit tak, že tam přidáme jedno nové usta- úvodní ustanovení, které rozšíří politické působení tak, aby to zahrnulo eh, to, co vyžadujeme od článku 6. To bude asi nejobtížnější vyřešit a my jsme na posledním trialogu v tomto smyslu hodně pokročili. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům z ostatních politických skupin za úsilí a za to, že se snažili odblokovat Eh, to, co jsme, eh, toto, tyto problémy v jednání a že se nám podařilo eh, konat spoustu problémů. Pak je, jsou, ještě zbývají dvě nikoliv menší záležitosti, které se nám určitě podaří vyřešit v příštích týdnech. Je to článek 7, který se týká dopadů směrnice o službách chci připomenout krátce, že v tom článku 7 jde o to, když se nedospěje po výstraze k dohodě, tak je eh, možnost vydat eh, návrh eh, nebo komise může říci, že členský stát nebude plnit Eh, nebo možná neplní povinnosti. My v parlamentu navrhujeme, aby eh, v článku 4b to bylo zahrnuto, protože jinak by nás to mohlo eh, omezovat v tom, co už je zahrnuto v směrnici o službách. Je zde určitá červená linka, nechceme, aby se všechno vrátilo na E, úroveň doporučení, ale chceme odblokovat e, problémy v jednání a odblokovat především ten článek 6 a e, chceme, aby článek 7 prošel tak, jak byl navržen Evropským parlamentem. A pak je zde ještě návrh, který je takový delikantnější, protože ten vyplynul z jednání, který, které jsme vedli E, na výboru pro vnitřní trh. Týká se to článku 4. Rada tam na poslední chvíli e, zadala e, věc týkající se, nebo záležitost týkající se plánů, městských plánů a urbanizace E, toto se e, je obsaženo v blocích, o kterých v radě jsme neměli příležitost, nebo s radou neměli příležitost jednat. Je to záležitost nová, která se objevila zhruba před měsícem, ale samozřejmě taky v poslední chvíli se nám podařilo dospět víceméně k, je, k je společnému řešení. Se stínovými zpravodaji se nám podařilo eh, dospět eh, ke kompromisnímu návrhu, který zase ukazuje na tu eh, směrnici o službách. Jsou zde dva bloky. Jeden, který mm, vede Nizozemí, druhý Německo. Uvidíme, jak se to ještě vyvine v příštích týdnech a jak to dopadne. Takže e, na závěr mohu říci, že jsme se hodně snažili, e, že e, poslední změny znemožnili schválení za bulharského předsednictví, ale každopádně se nám podařilo vytvořit dobrý text a děkuji Evropské komisi E, děkuji svým stínovým zpravodajům za e, velmi dobrou práci a děkuji i technickým poradcům, kteří nám velmi pomohli a dále děkuji Evropskému parlamentu za vynikající práci. To je z mé strany všechno. Děkuji. Děkuji vám a znamená to tedy, že můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je posouzení pozměňovacích návrhů týkající se pravidel a postupů pro soulad s harmonizovaným právními předpisy Unie o výrobcích a pro vymáhání předpisů. Nikola Dante je zpravodajem. Děkuji kolegové, děkuji za pozměňovací návrhy a děkuji za váš příspěvek do diskuse. Většina pozměňovacích návrhů chce posílit původní eh, dokument komise a přizpůsobit ho novým prioritám. A právě proto si myslím, že eh, se nám to podařilo eh, v pozměňovacích, v kompromisních návrzích. Je to velmi dlouhý dokument, pohovořím jenom o nejkontroverznějších a nejdůležitějších eh, člancích. Článek 4, odpovědná osoba, je to eh, řekněme, funkce nebo eh, titul, který se zde objevuje a myslím si, že komise Eh, to musí eh, přijmout a podpořit, aby eh, měla tato funkce ještě větší přidanou hodnotu. Naším cílem je zajistit, že jakmile se objeví na trhu nějaký produkt, tak za, Zároveň v případě, že by byl nějaký eh, problém, objeví se příslušná reference. Samozřejmě aniž by to bylo příliš byrokratické. V pozměňovacích návrzích, které předložili mnozí kolegové, se projevuje, že musíme jít cestou větší odpovědnosti ta eh, eh, figura odpovědnosti nebo Eh, ne, nes, není eh, na straně výrobce, protože ten sice je stoprocentně odpovědný za kvalitu produktu, ale tato odpovědná osoba je v kontaktu s institucemi, s orgány a může jednat v případě eh, neschody. Kromě toho jsou zde určité povinnosti, které se objevují Eh, příslušné směrnici. Jsou to, je to, jde o povinnost výrobců a několiv eh, dalších aktérů, o kterých zde jednáme. Taky jsme dostali reakci týkající se eh, rozšíření odpovědnosti podle článku 4. Já se domnívám, že je zcela jasné, že eh, není eh, toto ne, eh, tento text není nekompatibilní s normami danými mm, mezinárodní obchodní organizací. Není žádné pochybnosti o rovnosti evropských a neevropských výrobců. A evropští i neevropští výrobci eh, nesmějí eh, být eh, v nevýhodě. Evropští výrobci samozřejmě dnes mají, musí plnit přísnější podmínky než výrobci mimo Evropskou unii. A spolupráce nebo to partnerství veřejného a soukromého sektoru. Článek 7 návrhu komise. My jsme proti eh, tomu, této spolupráci PPP. Jsme přesvědčeni, že je nutné zamezit závažným konfliktům zájmů, které by spochybnili nestranost oficiálních kontrol. Odpovídá to nakonec i systému e, e, kontroly evropského trhu, e, když po skandale, které nedávno byly. Článek 14. Zde se domnívám, že návrh komise je rozumný, protože je zde určitý seznam kompetencí národních orgánů, které se budou eh, náležitým způsobem vykonávat v rámci eh, správně eh, legislativním daného státu. My tento seznam kompetencí ještě ujasníme v tom smyslu, že musí být ve službách trhu, nad kterým bude náležitá Eh, do náležitý dohled. Potom webové stránky. Už zde jsou určitá eh, pravidla, eh, která byla schválena spolu legislativci a jsou pravidla, která zajišťují bezpečnost, bezpečí spotřebitelů. Takže jsou určité online kontroly trhu, které se ještě adaptují podle podmínek mezinárodního trhu, kde se čím dál tím více transakcí provádí online. Nechceme žádné ad hoc povinnosti, ale chceme, aby se všechny požadavky plnily tak, jak mají ať už jde o transakce a kontrolu online i offline, aby v obou případech byly stejně eh, chráněny potřeby a zajištěna práva spotřebitelů. Eh, to se týká i zavádění umělé inteligence. Pak zde jsou eh, Eh, další významné věci týkající se evropské spolupráce. Eh, je zde eh, důležitá úloha pro národní experty. Pokračuje výměna stanovisek a informací standardizace eh, bude umožněná zaváděním nových pravidel pro dozor. A domnívám se, že eh, tak, eh, takzvané hodnocení nebo to, to pír hodnocení bude skutečně efektivní aplikací a může to být první krok k té, na této dlouhé cestě kdy bude, než bude zavedena eh, jedinečná a jednotná agentura pro dohled. A v neposlední řadě jsou zde finanční zdroje, které jsou nezbytnou podmínkou pro efektivní dohled nad evropským trhem. Potřebujeme na evropské úrovni větší zdroje, proto aby se eh, mohly provádět aktivity s větší přidanou hodnotou a eh, byly prospěšné pro členské státy. Domnívám se, že na příštím MFF, eh, příštím MFF, eh, víceletém finanční rámci budeme potřebovat právě pro toto větší zdroje. Je důležité, abychom měli nějaký automatický mechanismus pro přesměrovávání eh, zdrojů, které se budou používat v těchto kontrolních systémech. Hlavním tématem nebo e, e, e, hlavním problémem zde je i rozsah působnosti. Je třeba toto opatření vidět v souvislosti s, i s balíčkem 313 je zde spousta nevyřešených problémů, která ještě existují, vzhledem k tomu, že jde o blokovaný balíček. A je zde podstatná eh, podpora v Evropském eh, parlamentu. Eh, Evropský parlament má zcela vyhraněné stanovisko. Něk- eh, kolegové z politických skupin, některých se rozhodli nerozšiřovat eh, působnost, eh, domnívají se, že je výhodnější nebo vhodnější omezená působnost a omezená opatření. A byl bych rád, kdyby se nám s tím novým zpravodajům podařilo předložit efektivní řešení, abychom se zbavili Eh, možných nejasností a eh, ne eh, legálních záležitostí, které by se zde mohly objevovat. Proto tedy se snažíme o kompromisy, diskutovali, ještě to prodiskutujeme na schůzi stínových zpravodajů a v červenci předložíme výsledky. Chtěl bych poděkovat svému kolegovi, který mi velmi pomohl, velmi pomohl v jednání eh, radě. Doufáme, že uděláme pokrok z rakouského předsednictví a že přístup se změní, že se budeme dívat ku předu a že trialog bude pokračovat co nejrychleji. Eh, děkuji za EPP, pan Karst ale ten tu není pan Štefanec. Já musím mluvit pana Karase, protože je na jiném výboru, kde je také zpravodajem a kde musí přednést eh, jiné stanovisko. Nejprve tedy jeho jménem děkuji panu zpravodajovi a připomínky jsou následující. Děkuji všem kolegům, kteří eh, přispěli k tomuto bodu a předložili pozměňovací návrhy. Myslím, že tady nebyly žádné pozměňovací návrhy, které by nějakým zásadním způsobem spochybnily hlavní body návrhu komise. Jde tedy o zlepšení dohledu na trhu a lepší spolupráce mezi příslušnými orgány a dále jde o zajištění shody o produktu na trhu ke spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy spotřebitelů i výrobců. Je to dobrý cíl, protože tím se usnadní naše práce v hledání eh, kompromisu. Všechny politické skupiny A chci se zaměřit na čtyři specifické body u eh, těch pozměňovacích návrhů, které budou asi v jádru naší diskuze. Je to otázka týkající se eh, shody a informací o shodě v článku 4. Na našem posledním zasedání Evropská komise vyslovila své obavy, eh, jestli to nejde nad rámec působnosti. Je důležité tady zajistit jasný právní rámec a zodpovědnost všech eh, hospodářských subjektů na základě jejich pozice v dodavatelském řetězci. Už máme ustanovení 8, které by to mělo zajišťovat. A proto je potřeba se podívat na pozici každého eh, subjektu v tom dodatelském řetězci, protože pokud uvádíte na trh nějaký výrobek, tak by eh, s vámi mělo být nakládáno stejně, jako kdybyste byl dovozce. Nemůže platit jiné podmínky, například kteří online prodávají výrobky ze třetích zemí. Potom jde o partnerství memoranda o porozumění článku 7 a 8. Je jasné, že je tady silný odpor vůči článku 7. Ten vnímaný konflikt zájmu je příliš silný. bychom byli rádi, kdyby tady byl silnější článek 8, který by obsahoval nouzové brzdy, které by omezovaly konflikt zájmu. Větší zapojení sítě pro shodu nebo komise by mohlo posloužit jako řešení. Dále je potřeba také zohlednit spolupráci na místní úrovni mezi orgány dohledu a místními podniky. To je eh, také obsah článku 7 a dále činnost eh, úřadu na dohled nad trhem, to je obsah článku 12, Myslím, že ten hlavní bod u některých pozměňovacích návrhů je příliš eh, přísné požadavky na shodu o těch orgánů samotných. Všichni známe otázku, kdy tyto orgány mají příliš málo zdrojů, Měli bychom jsem se nad tím, jaká pravidla musí tyto orgány prosazovat praxi, protože jinak by to mohlo ohrožit jejich efektivitu. A za eh, čtvrté jde o pravomoci eh, těchto orgánů u článku 14. Víme, že interně v některých našich skupinách existují určité výhrady. Já si myslím, že to nařízení obsahuje dostatek eh, ustanovení, které by mělo zajistit respekt různých právních systémů členských zemích. Znamená, že by to nebylo automatické, že bude to vynucování ze strany členských států. A možná, že bychom mohli také více využít nařízení CPC, které by to mohlo vyřešit. Těším se na další zkusky z těch zpravodajů a Doufám, že se nám podaří dodržet eh, časový harmonogram pro přijetí tohoto návrhu. Děkuji. A teď za Dana Daltna vám přečtu eh, poznámky. On se omlazil, to, že tady teď eh, nemůže být. My podporujeme modernizaci režimu dohledu na trhu v EU. Některé Eh, některé předchozí eh, body eh, jsme také měli my ve skupině EKR jako zpravodajové a snažili jsme se o modernizaci a proces schvalování a tím vytvořit další příležitosti pro zjednodušování života pro mm, podniky a dohodové orgány. je tam několik návrhů, které podle nás spíše zkomplikují život podnikům a orgánům dohledu. Jsou tady určitá rizika, kdy je potřeba, aby operátoři tady byli přítomni, pokud se jedná o malé středně velké podniky, které jsou usazeny mimo EU. Potom u potravin, že nejsme jistí, že bychom mohli podpořit iniciativy, které se budou vyžadovat, aby Tady ty společnosti měly v každé příslušnosti, kde prodávají své produkty, své zástupce, ale to je riziko toho návrhu, kterém se diskutuje. Naš, naše právní služba slovila názor, že toto ustanovení by bylo ve shodě s eh, pravidly VTO, nicméně to by pouze vedlo k recipročním a nebo odvetným opatřením a zase by to zvýšilo náklady na podnikání. Nemyslím, že to je dobrý nápad a nevidíme, proč by všechny ty náklady měly to nést náklady, pokud eh, by to měly být kroky, které budou namířeny proti těm, kteří zákony porušují. Také si myslíme, že rozšíření eh, těch pravomocí pro orgány by znamenalo vyšší náklady, včetně provádění rozsáhlých šetřeních bez eh, nějakých pojistek. Myslíme si, že pravomoce v stávající podobě jsou dostatečné a myslím si, že širší pravomoce orgánů dohledu na trhu by mohly eh, jim zkomplikovat eh, život. To platí například pravomoci eh, přerušit činnost některých webových stránek, tož by mohlo narážet na promoci dalších orgánů. Potom Eh, se také debatuje o dalších typech produktů. EKR nesouhlasí s tím, že by se to mělo vztahovat na všechny skupiny výrobků, protože by nebylo proveditelné vytvářet kvóty u každého produktu. A v některých případech by to možné být mohlo, v některých ne. Potřeba kvót by se měla určit na za národní úrovni a měl by být nějaký mechanismus pro souhlas s metodologií, na které, kterou by měly tyto státy používat. To tedy bylo jménem Dana Daltona. A za Alde tady máme pana Selimoviče. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl také poděkovat panu Dantimu za jeho vynikající práci, jako obvykle. Tak i tady eh, odvedl vynikající práci. Nejprve mm, článek, článek 4. My si myslíme, že by tady se na to mělo dále pracovat. Problém eh, je v té právní oblasti. Možná, že tím vytváříme překážku obchodu, pokud eh, eh, budou moci členské státy vůči tomu aplikovat reciproční opatření, ale já se chci zeptat na ten právní aspekt, pokud někdo, kdo nemá pravomoc přijímat nějaké rozhodnutí, za to nést odpovědnost za výsledek toho rozhodnutí, Řekněme, že někdo prodává auta v EU, pochází ze země mimo EU, neví vůbec nic o těch autech, že například, že se podvádělo s emisemi a pak e, budete po té osobě požadovat zodpovědnost za to, aby nesli odpovědnost za zhodu těch aut z požadavky. Přestože budou autorizovaně tak dále, tak tyto osoby nemohli vědět, že ten výrobce eh, podváděl a nemohli to nějak ovlivnit nebo zjistit, protože proto nemají pravomoc, tak jak mohou nést odpovědnost za výsledný produkt. Aspoň podle mě to úplně nesedí a já se nejsem jistý, že je to vůbec právně možné. Na druhou stranu ale chápu ty důvody pro to se tím zabývat, protože já jsem měl problém s Facebookem a trvalo mi tři roky, než se mi podařilo někoho skontaktovat, protože to vlastně nejde. A tak to prostě být nemůže. Takže je potřeba, aby tady byl někdo, kdo tu společnost bude zastupovat a podávat informace, ale požadovat od nich odpovědnost za něco takového je podle mě nemožné. A k té další věci, to se týká článku 7 a 8, my jsme velmi spokojeni s prací pana zpravodaje v této oblasti. Článek 14, byl bychom rádi o tom, jak ty pravomoce, které budou delegované na ty orgány, budou vykonávány nejsem tak eh, přísný na to, abychom jim dávali další pravomoce. Spíše se dělám obavu, stavu nedošlo k jejich zneužívání, protože v některých zemích se vyrábějí trička, ve Švédsku mobily a auta. Já chápu, že budou další společnosti působit ve Švédsku a vyrábět auta, ale možná, že některé z těch orgánů by do toho chtěli příliš zasahovat. My nechceme bránit, aby docházelo k jakémukoliv zneužování těchto situacích. Já jsem použil ten švédský případ, protože si myslím, že by se to mohlo stát, ale to si nemyslím, ale e, možné to je a měli bychom zabránit neužívání těch mocí, které dáváme orgánům dohledu nad trhu. Přesto si myslíme, že by ty pravomoce měly být silné. Potom eh, k těm webovým stránkám, o tom už jsme tady diskutovali. My jsme žádali komisi, aby nám řekla, jestli někdo, kdo bude předstírat, že končí činnost nějakých novin, ale komise nám říká, že přece nikdo, by noviny jako Le Monde eh, zavřel, a už se to stalo, v jedné zemi, došlo k uzavření univerzity eh, pod záminkou nějakého podvodu. Eh, Víme, že v této zemi prostě nechtěli tuto univerzitu mít a vymysleli si nějakou záminku, takže já si nemyslím, že ta odpověď, že by se to nikdy v EU stát nemohlo, je správná, proto bych ty moci, pravomoci chtěl kontrolovat. A potom bych byl rád, kdyby náš výbor byl ambicioznější v tom, jak stanovuje povinnosti pro členské státy, aby tyto pravomoci eh, nebyly eh, ignorovány. Je to výrazná pravomoc, jak nařídit eh, ukončení nějakých stránek nebo využívání nějakých záminek pro to. Víme, že na tom ještě potřeba dále pracovat technicky, ale BP. Eh, ještě jednou chci poděkovat panu Dantemu a dalším pravdajům za výbornou spolupráci. Eh, děkuji mnohokrát. Prosím za zelené. Eh, děkuji paní, předsedky... Děkuji paní předsedkyně velmi stručně, podobně jako všichni ostatní. Já bych chtěl poděkovat Nikolovi Dantemu za vynikající zprávy a za to, abych řekl, že v podstatě sdílíme všechny těch poznámek, které tady uvedl. Takže myslím, že nebude to až tak obtížné najít eh, znění těch definitivních kompromisů, ale eh, ještě k tomu, co jste tady vypřinášel paní předsedkyně jménem Dana Daltna, on eh, má pravdu, když poukazuje na homologaci vozidel, ale v podstatě Eh, je to je stejný mechanismus u těch konfliktů zájmů dohodových orgánů, protože i mezi nimi jsou různé zájmy a v tom máme eh, určitý paradox, protože tento prostor, který by měl být jednotný, kde k těm zájmům, eh, konfliktu zájmům nebude docházet, zejména u těch dovozů a tak dále, tak víme, že to už je všechno na evropské úrovni, ale ten problém, který se tady vyskytuje, o kterém hovoří pan Dalton, je také financování orgánů dohledu na evropské úrovni. A e, jak všichni víme, je to, pohled, je to snaha o kvadraturu kruhu, protože e, víme, že každý členský stát má své orgány, které se snaží v některých případech chránit ten svůj trh e, trochu egoisticky a na druhé straně máte neochotu u některých skupin, kterou chápu, nevím, jak to vyřešit, které nechtějí eh, těm orgánům na evropské úrovni dát dostatek prostředků na to, aby mohly lépe fungovat. Takže jsme to řešili automobilů, můžeme to řešit u jiných oblastí. Já samozřejmě na to teď nemám odpověď, ale chtěl jsem na to poukázat a myslím si, že tento text se minimálně snaží o to, aby se zlepšila ta výměna informací aby všichni měli ty správné znalosti, které k tomu potřebují. A to všechno my podporujeme. Jinak s tím, co bylo řečeno v článku 7 a konfliktu zájmu, to je vynikající řešení, ale ještě, abych se vrátil k tomu, co eh, říkal předřečník o článku 14, který se týkal toho upřesnění, protože zdá se, že tam těm eh, orgánům dohledu dáváme důležitou pravomoc v té oblasti eh, zrušení některých stran nebo ukončení jejich činnosti. Je to téma, eh, které bychom se chtěli upřesnit, protože to, že někdo zablokuje přístup k nějakým stránkám na určité období, eh, které tady může být dostatečně dlouhého, by mohlo také znamenat újmu Eh, osobních svobod nebo svobod jednotlivců a proto bychom měli být velmi opatrní a měli bychom eh, si to vyjasnit. Jinak eh, se vším ostatním souhlasím a nebudu se proto k tomu vracet. Ještě jednou opakuji, že máme naprostou důvěru v to, že text bude vyvážený a zabude mít co největší podporu. Děkuji mnohokrát. Marko Zulo za AFDD, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My si uvědomujeme, že počet nelegálních produktů nebo produktů, které nesplňují požadavky, roste každý rok a závadné výrobky mohou být nebezpečné pro zdraví. A jde tedy o to, že bychom chtěli, aby všechny výrobky, které se prodávají v EU, podléhaly všem eh, těmto pravidlům. Nejenom tedy ty výrobky, které mm, spadají do harmonizované oblasti. Bohužel ale v tomto návrhu textu to úplně zohledněno není. Oceňujeme, že do jisté míry tady došlo k rozšíření protože to bude tedy platit i pro výrobky prodávané na internetu. Nicméně, pokud jde o ochranu spotřebitelů, chtěli bychom, aby existovala eh, databáze souladu výrobků. A v takové databázi měly být obsaženy i informace o případných nehodách, které byly způsobeny tím, že produkty nesplňují požadavky. To by usnadnilo práci dozorovým orgánům. A také by to zajistilo účinnost kontrol. Je třeba, aby tyto dozorové orgány měly k dispozici dostatečné zdroje. A když hovoříme o dostatečných zdrojích, tak to znamená také dostatečný počet zaměstnanců, kteří vykonávají kontroly a inspekce. Musí být k dispozici dostatečné počty zaměstnanců a také musí být eh, tito zaměstnanci stejně kvalitní ve všech členských státech. Je třeba také aby také existovaly dostatečné pokuty za porušování předpisů. Souhlasil bych s tím, co říkal pan zpravodaj ohledně toho, že je třeba, aby na trhu existovala stejná pravidla pro všechny. Máme za to, že je dobře, že i pro neevropské společnosti musí existovat nějaký zástupce, který musí tuto firmu v Evropě zastupovat. Děkuji, pan de Almeida, děkuji mnohokrát. My velice vítáme aktivní zapojení tolika poslankyně a poslanců. Ještě jednou bych tady rád poděkoval panu Dantimu za velice dobrou spolupráci, která zatím mezi námi probíhala. Nejméně 36 poslanců předložilo ve výboru pozměňovací návrhy k našemu eh, k našemu textu, což dokazuje, jak je toto téma důležité. Skutečně je třeba, abychom chránili spotřebitele a vytvořili rovné podmínky pro všechny firmy. Musíme také zmodernizovat systém dohledu nad trhem. A myslím si, že to je možné třemi způsoby. Za prvé tím, že se vypořádáme i s produkty, které se prodávají na internetu, že nebudeme tedy řešit jenom ty, které se prodávají v kamenných prodejnách. A tady Většina z vás se poch- pochvalně vyjadřovala k tomuto trendu. A za druhé máme za to, Rádi se tady budeme zabývat i detaily, ale máme za to, že je třeba spolupracovat s firmami, abychom se vyhnuli případům nedodržení předpisů. Um, slyšel jsem na to mnoho názorů, jsou tady obavy se, ze střetu zájmu a tak dále, což je samozřejmě také důležité vzít v úvahu. Ale možným kompromisem by tady mohlo být to, že takováto spolupráce by nikdy neprobíhala úplatně. A nespolupracovali bychom s konkrétními firmami individuálně, ale s, se združeními v určitých odvětvích. Myslíme si ale, že by bylo špatně, kdybychom se nesnažili pomoci firmám splnit požadavky, aby to tedy byl pouze represivní nástroj. Myslím si, že tady bychom měli soukromému sektoru něco nabídnout a také se jim snažit pomoci, ne jenom je postihovat za případné přečiny. Dále si myslíme, že tento návrh zajišťuje, eh, zajistí tedy hladkou spolupráci mezi orgány v celé EU a síť pro plnění požadavků v oblasti eh, výrobků je eh, nedílnou součástí návrhu, protože v praxi samozřejmě tady máme velké problémy. Rád o tom s vámi budu samozřejmě ještě dále hovořit. Tady tato síť EU Product Compliance Network bude podporovaná v rámci jednoho konkrétního programu, v rámci víceletého finančního rámce. Evropská komise 7. června zveřejnila podrobnější informace k tomuto programu a já podpo- počítám s podporou Evropského parlamentu. Teď pokud jde o ty pozměňovací návrhy, povšimli jsme si, že celá řada z nich se týká působnosti. Ráda v tomto smyslu má také ještě nějaké nejasnosti. Pokud by si přál Evropský parlament rozšířit působnost tohoto nástroje, tak e, komise se ráda nad tím zamyslí. Ale myslím si, že by bylo dobré, kdybyste nám jasně řekli, co byste si přáli zahrnout do působnosti, protože například změna působnosti, aby se tedy vztahovala eh, tato eh, tento text na všechny výrobky, tak to možná se zdá, že tam tedy díky tomu eh, zahrneme všechno, ale ono by to potom vedlo k tomu, že eh, by tady bylo, eh, byly určité skupiny pokryty dvojnásob, například konkrétními odvětvovými směrnicemi o potravinách a tak dále. Pokud je jasné označení původu, tak my máme za to, že to nemá nic společného s prosazováním a vymáháním dodržování předpisů. To je něco jiného. Označování původu už je v jiném návrhu, o kterém jednáme z roku 2013. Týká se to bezpečnosti výrobků pro spotřebitele a tady si myslíme, že by to spíše situaci zkomplikovalo, kdybychom to řešili i zde. A ohrozilo by to šanci na rychlé schválení toho původního návrhu. Takže pokud si přejete lepší dohled nad trhem, tak tady bych netrval na označení původu, protože tak by se nám pravděpodobně mohlo podařit spíše to, že bychom nedosáhli ani jednoho cíle. Rychlé schválení tohoto návrhu, ano, o, o to nám jde. Evropská komise by si přála schválení tohoto textu ještě ve stávajícím funkčním období tohoto parlamentu. Celá řada z těchto pozměňovacích návrhů je velice užitečných, vede ke zkvalitnění textu, takže se těšíme na další spolupráci s parlamentem. Děkuji. Ještě pan Danty, prosím, pan zpravodaj, několik připomínek na konec. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát všem stínovým zpravodajům za spolupráci, která zatím probíhala. Samozřejmě nám zbývá ještě velké množství práce, ale myslím si, že jsme na správné cestě. Ještě bych chtěl zareagovat na několik věcí, které tu zazněly. Za prvé, působnost. Já bych chtěl poděkovat zástupci komise, za to, co tady zaznělo. Myslím si, že již existuje tady text, o kterém se jedná. Samozřejmě, ten v tuto chvíli se zdržel na radě. My nechceme tady předstírat, že neexistuje, ale nám jde tady o to, abychom rozšířili působnost této, tohoto textu jenom na některé konkrétní skupiny výrobků, nikoli na všechno. Ano, máme tady samozřejmě nařízení roku 2013. Teď musí o něm rozhodnout rada a zahájit dialog s parlamentem. Pokud jde o článek 4, to je jedna z klíčových záležitostí. A tady nejde jenom o tom, že bychom chtěli dávat přednost evropským firmám, ale naopak si myslíme, že by bylo zvláštní, kdybychom je chtěli znevýhodňovat, diskriminovat. Evropské firmy podléhají celou, celé řadě kontrol, mají velikou zodpovědnost a orgány mohou eh, přímo zajet do sídla výrobce, žádat o dokumenty a tak dále. Samozřejmě, že nemůžeme s těmi neevropskými výrobci zacházet úplně stejně, ale chceme tady prostě zvýšit úroveň dohledu nad neevropskými firmami, které ale přesto uvádějí výrobky na evropský trh. A proto jsme sem vložili ten návrh na odpovědnou osobu, tedy zástupce toho eh, výrobce. Samozřejmě, že by ta odpovědnost nebyla pro ty neevropské firmy úplně stejná jako pro ty evropské, ale byla by tady alespoň jistá úroveň odpovědnosti a možnost kontrolovat, že tady všechno, veškerá technická dokumentace a e, prohlášení o schodě je v pořádku a bylo by možné zkontrolovat soulad s všemi požadavky. To znamená, že takováto pověřená osoba by musela prokázat, že tady ten daný dokum- produkt je v souladu se všemi požadavky, požadavky a měla by také možnost informovat okamžitě eh, výrobce o tom, že například byla nahlášena nějaká neschoda či problém s daným výrobkem. Samozřejmě by také měla tato osoba, tento zástupce, povinnost spolupracovat s orgány dozoru nad trhem, aby bylo možné dosáhnout nápravy. Podle mého názoru bychom tady neměli od neevropských firm žádat více než toto, ale rozhodně bychom po nich měli žádat, aby učinili alespoň něco. Tak, aby nebyly znevýhodněny evropské podniky. Protože tady hovoříme o velkých firmách, které vyrábějí na celém světě. A tady si myslím, že musíme být naprosto musíme to říct naprosto jasně. Nechceme zvýhodňovat příliš evropské podniky, ale nechceme je ani znevýhodňovat. V tuto chvíli ještě pracujeme na konkrétních formulacích. Samozřejmě, že soukromé i veřejné informace jsou velmi důležité. Je třeba, abychom věděli jasně, že veškeré produkty, které jsou dostupné na trhu, jsou v souladu s požadavky. Pokud jde o platby, mezi soukromými a veřejnoprávními subjekty, tak tady ano, toto jsme označili za oblast, ve které může docházet k střetu zájmů je třeba jasně nastavit takovou tu spolupráci. Je to v článku 8. A snažíme se tady právě vyhnout tomu, aby vznikaly střety zájmu mezi těmi, kteří platí za nějakou službu a mezi těmi, kteří jsou odpovědní za vykonávání dozoru. Vzpomeňme na to, jak to bylo v případě Dieselgate. A dovolte ještě několik závěrečných připomínek pokud jde o četnost kontrol. Myslím si, že by bylo chybou tady nastavovat konkrétní procento. Skutečně je třeba tady pracovat na stanovení rizikových profilů, posilovat spolupráci, poskytovat také doplňkové informace. Není důležité, zda si tady stanovíme 2%, 3%, 5% kontrol. Myslím si, že v absolutních číslech, kdybychom eh, něco takového prováděli, bylo by to zbytečná ztráta času a energie a nevedlo by to k žádoucím výsledkům. A teď pokud jde o prodeje na internetu a webové stránky. My nechceme, aby toto vedlo k zavírání či rušení nějakých webových stránek. To chci říci naprosto jasně ve členských státech potřebují příslušné orgány rozhodnutí soudu k tomu, aby toto mohlo proběhnout. Takže tady rozhodně nechceme nijak nahrazovat vnitrostátní předpisy, pokud jde o možnost zrušit nějakou webovou stránku. Ale hovoříme tady o webových stránkách, kde se prodávají eh, výrobky, které nejsou v souladu s požadavky, které vlastně ohrožují evropské občany. Jsou to výrobky, které nejsou bezpečné. A hovoříme tady o případech, kdy legislativa členských států něco nějaké takové řešení umožňuje. Hovoříme tady o řešeních, která již jsou předpokládána vnitrostátní legislativou. Nehovoříme samozřejmě o tom, že by se rušily nějaké webové stránky univerzit, vysokých škol a tak dále. Jsem si jist, že ve spolupráci se stínovými zpravodaji a zástupci komise se nám podaří dosáhnout určitého konsenzu a připravit kompromisní pozměňovací návrhy, které vyřeší veškeré obavy, které tady zaznívaly a nakonec dospějeme k dobře vyváženému textu, který samozřejmě je eh, v zájmu evropského trhu. Děkuji mnohokrát. Projednání pozměňovacích návrhů, kompromisních pro, eh, pozměňovacích návrhů proběhne v červenci na našem dalším zasedání a tím už můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání a budeme pokračovat úplně posledním bodem pro dnešek a to je projednání pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy ke vzájemnému uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Spravodajem je pan Štefanec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům, stínovým zpravodajům za eh, spolupráci a za eh, podporu E, celkem jsme dostali 360 pozměňovacích návrhů a já jsem ze všech vypracoval 13 kompromisních návrhů, o kterých teď diskutujeme e, spolu s, se stínovými zpravodají kolegy. Hlavní myšlenka v návrhu komise je vzájemné uznávání, které je zcela zásadní pro řádné fungování jednotného trhu a myslím si, že zlepšení systému uznávání zjednoduší postup pro podniky i pro eh, příslušné orgány a sníží administrativní zátěž na podniky a umožní jim, aby eh, měli prospěch z volného pohybu zboží na jednotném evropském trhu. Konkrétním cílem je zlepšit eh, fungování vzájemného uznávání tím, že budou zavedena ambiciozní opatření, jako například pomoc podnikům prokázat, že je jejich produkty už plní požadavky v jiném členském státě, e, umožnit e, přeshraniční spolupráci e, orgánů. Já podporuji vlastní prohlášení o přeshraniční uznání, což by snížilo administrativní zátěž. Také příspěvky vstup na trh by měl být odmítnut jenom eh, v případě, že to bude eh, ve veřejném zájmu a bude to řádně odůvodněno. Eh, toto vzájemné uznávání zahrnuje i produktové kontaktní body jako, kan, jako kanál pro spolupráci a umožní řešit problémy. Ten současný návrh, který máme na stole, podpoří Evrop, na eh, evropskou eh, úroveň a roli Evropské komise tím, že bude mít povinnost se vyjadřovat k případům, které se objevují v rámci mechanismu Solvit eh, Navrhujeme vytvoření koordinační skupiny, kterou budou tvořit zástupci eh, příslušných úřadů a eh, produktových kontaktních bodů z jednotlivých členských států, umožní výměnu informací a dalších relevantních aspektů týkajících se kontrol ve členském stávu a stát, státech, státech a tyto produktové kontaktní body budou poskytovat zpětnou vazbu eh, ke, eh, eh, k, k pokynům komise týkající se nejlepší praxe. Rovněž se těším na další jednání v rám- se stínovými Eh, zpravodaji a jsem přesvědčen o tom, že se nám eh, podaří eh, dosáhnout cíle schválení tak, jak je plánováno. Děkuji a nyní dávám slovo panu Rocie. Pan Rozie zde dnes není, má narozeniny a chci ho tímto omluvit a poblahopřát mu. Požádal mě, abych přečetl text, který připravil ke stanovisku pana Štefance. Bohužel dnes se nemohu účastnit schůze výboru, ale chci touto cestou pozdravit své kolegy. K tomuto návrhu jsme předložili 40 pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je zlepšit ten návrh ve čtyřech oblastech. Pokud jde o článek čtyři vzájemné uznávání, toto je jedno z nejdůležitějších témat a naše pozměňovací návrhy chtějí zabezpečit zjednodušení vzájemného uznávání, aby se nestalo biankošekem pro hospodářské subjekty chceme, aby se respektovaly principy a e, Evropského soudního dvoru. Doufáme, že e, dialog bude i nadále konstruktivní. K článku 5 domníváme se, že princip vzájemného uznávání by neměl znamenat, že v případě neharmonizovaných produktů členské státy nemohou uplatnit technická opatření, Jde zde o dvě etapy. My jsme předložili pozměňovací návrhy, které na jedné straně eh, zahrnují eh, za eh, uznávání a zabezpečování na úrovni členských států a dále, aby příslušné orgány mohly aplikovat příslušná pravidla. A domníváme se, že naše další jednání v rámci stínových zpravodajů objasní tyto body, které jsou pro nás důležité. Je důležité eh, zdůraznit to, co vyplývá z technických norem, to musí platit. A, a opakujeme odůvodnění technických norem a eh, je důležitá, pokud jde o solvit v tom zde podporujeme pana zpravodaje, doufáme, že se nic nezmění, to je článek 8, článek 9, Spravodaj eh, eh, eh, navrhuje kontaktní skupinu pro zlepšení spolupráce mezi orgány. Je to sporný návrh, ale jsme ochotni se tomuto tématu věnovat ve Štrasburku jsme se setkali se spravodajem. Bylo to velmi konstruktivní setkání a děkujeme panu poslancovi Štefancovi za vyvážený přístup k tomuto tématu, protože nám pomohl abychom mohli hlasovat velkou většinou pro tento návrh a především, abychom zajistili konformitu se smlouvami a s rozhodnutími soudního dvora. Eh, děkuji eh, za EKR přečtu tento příspěvek. Děkuji zpravodaji a eh, za, za práci a konstruktivní přístup, který nám umožnil dospět ke konstruktivním kompromisům. Chci zdůraznit, že naší prioritou by mělo být maximálně se mě odpovídat, se zaměřit na cíle nařízení, kterým je uznávání a zachovávání pravidel vzájemného uznávání. Pokud je o článek 4, eh, eh, eh, podporujeme zpravodaje, aby podporoval své stanovisko. Předpokládáme, že nebude možné dávat své volně informace od distributorů. Distributorů všechny požadavky musí být odůvodněné a přes přísně podléhat účelu hodnocení. Pokud je o odstavec 2, lingvistické verze nebo jazykové verze prohlášení. Cílem nařízení je další zjednodušení eh, pohybu nebo distribuce tohoto dokumentu. Cílem je eh, ten, eh, na pomoci průmyslu a nemá se toto plést s politikou. Dále podpora národních technických pravidel na základě veřejného eh, zájmu. Eh, toto je eh, základ nebo cíl, protože veřejný zájem odůvodněný je teď hlavním problémem článek 10 administrativní spolupráce. Zde váháme, pokud jde o vytvoření koordinační skupiny, protože se máme zaměřit zaměření na Eh, kontaktní body, zde je nízká kvalifikace a eh, spíš by to přinášelo další administrativní zátěž. Eh, jinak kompromisní návrh jako celý text podporujeme. Děkuji a za Alde máme Martina Lokeharda, ale pan Selimovič bude hovořit za paní Lokehard omlouvá se za neúčast a požádala mě, abych se zmínil o nejdůležitějších bodech. Za prvé děkuje zpravodaji za konstruktivní a pozitivní práci, uznává pokrok jednání a je zde pár problémů. Článek 3, e, 12 e, definice, zde je odkaz na ECDGA. E, my nepodporujeme ten, e, e, tento postup. Článek 4.4 vzájemné uznávání a deklarace prohlášení. E, zde jde o administrativně zjednodušení a je tedy zcela zásadní pro ALDE, aby Eh, bylo možné to předkládat v angli- toto prohlášení předkládat v angličtině, eh, dále osm vzájemné uznávání a uznávání vzájemného, eh, toto uznávání pro případy, kdy je ekonomickému operátorovi odmítnut přístup. Zde mohou eh, eh, autority žádat o dodatečné informace, je třeba stanovit, co mohou žádat konkrétně. Spravodaj eh, navrhuje dodatečnou, dodatečné definice. Jsme přesvědčeni, že původní návrh je Eh, lepší, můžeme být flexibilní. Eh, požádáme, aby článek 5.1 byl ponechán tak, jak je teď. Specifik, eh, specifická informace, to je věc, kterou můžeme hodně podpořit. Správní spolupráce, článek 10, jsme obezřetní, ale můžeme být flexibilní, jako v případě článku 4 a 5. Spravodaj přijímá eh, návrhy pro to, aby eh, tento princip uznávání fungoval v praxi a aby usnadnil život podniků. Děkuji a za zelené Pascal Durán. Děkuji velmi stručně, také samozřejmě děkuji za vynikající práci, za zohlednění připomínek dalších, za tedy otevřenost, ale samozřejmě, že jsme ani nečekali nic jiného, takže v tomto směru je všechno v pořádku. Celkově vzato my souhlasíme se vším, takže to asi může se projednat velmi rychle. Mám tady jenom jednu malou věc, eh, kterou by možná šlo vylepšit. Eh, je to ta angličtina. My bychom byli rádi, kdyby to eh, odpovídalo té logiky té země, ve které se má něco dělat, podnikat. Přišlo by nám to logické že by se někdo dal tu snahu eh, pro, pro, prodejce, aby používal jazyk té země, ve které si přeje podnikat. A to je jedna věc, není to samozřejmě hlavní věc, ale říkám to tady. A potom ještě další věci, nebudu se vracet k článku 5, eh, k tomu, co říkala Virginie Rozier. To s těmi souhlasíme, myslím, že by tady mělo být eh, zohledněno ale samozřejmě měli bychom eh, se měli vyhnout, eh, vyhnout tomu, abychom přidávali to břemeno jak pro ty eh, hospodářské subjekty, tak pro ty orgány, jimž bychom také neměli stěžovat život, ale jedna věc, která nám asi opravdu vadí, to je ten princip předběžné opatrnosti při uvádění těch výrobků na trh. Vím, že tady je odpor vůči tomuto principu. Někteří si myslí, že to je pokryto těmi státy, které by poukazovaly na závadnost nebo na bezpečnost, ale ten princip předběžné opatrnosti umožňuje jednat eh, s předstihem, ještě než eh, se um, přistoupí k nějakému rozhodnutí. Takže pro nás to vždycky byla zásadní věc, aby se předjímalo, že by se mohlo něco stát, spíše než abychom snažili řešit už eh, nějakou situaci v okamžiku, kdy příliš eh, závažná nebo riskantní. Tak, takže tedy poukazujeme na to, co je vždycky eh, předmětem diskuzí a pro nás je to důležitá zásada samozřejmě. Ještě jednou děkuji za spolupráci. Děkuji vám a teď za FDD pan Zulo tady. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodajovi. My jsme v podstatě v souhlasu se vším, co tady bylo řečeno, ale chtěli bychom ještě zdůraznit jednu věc. Když jde o uvádění výrobků na trh eh, a o jeho omezení v případě, že jde o veřejný zájem nebo veřejnou bezpečnost, tak si myslí, myslíme, že ta kritéria by měla být potvrzena také Eh, judikaturu Evropského soudního dvora, no ne pouze nějakým rozhodnutím Evropské komise. Myslím, že to je přístup, který se vztahuje na více míst v textu. Tím zamezit tomu, aby v případě nějakého podezření byla zajištěna neutralita jednání komise jako takové. Eh, vzhledem k tomu, že eh, komise má dohlížet na ten systém zájemného uznávání, by neměla potom rozhodovat v těch konkrétních případech. Děkuji. A teď za komisi bych chtěla dát slovo ještě jednou panu Almeidovi. Děkuji. My vítáme práci všech zúčastněných poslanců, zejména pana zpravodaje, co ukazuje, že se shodujeme v tom, že je potřeba Eh, více se zaměřit na tuto otázku vzájemné uznávání ochrany spotřebitelů. Vzájemné uznávání nebylo dostatečně využíváno v poslední době. Měli bychom ale k tomu překročit s většími ambicemi, měli bychom zajistit, aby eh, podniky, ale národní orgány měly tu právní jistotu, kterou eh, požadují, když se chtějí spoléhat nebo opírat o vzájemné uznávání nejprve eh, tedy ty podmínky a potom ty postupy, které by měly umožňovat omezení trhu, které musí být naprosto odůvodněné. A potom komise chce vyřešit problémy s přístupem na trhu eh, způsobem, který bude podnikatelsky vstřícný. Když jsem Eh, se na to dívá poprvé, tak jsem si říkal, že bychom se měli zabývat také potenciálním vynětím z rozsahu působnosti. Princip základního uznávání se odvíjí od primárního práva, takže se bude vždycky stavovat, stahovat na produkty, které nejsou předmětem harmonizace, takže to vynětí eh, by mohlo znamenat, že podniky a orgány nebudou eh, požívat stejné procesy, pro všechny to bude komplikovanější, ale přitom to ještě pořád bude eh, podléhat tomu principu, který vyplývá ze smluv. Potom jde o, o prohlášení, o jejich obsah. Někteří chtějí, aby to mělo pouze informativní hodnotu bez zejména poznací návrhy 2.5 a 2.9.5, které se kladou za cíl, aby ta prohlášení měla pouze performativní povahu bez jakýchkoliv důsledků z toho, co bychom mohli rozumně očekávat od hospodářských subjektů, a pokud eh, není možné, aby tato prohlášení přinášela nějakou právní soudu, tak to nemá žádnou přidanou hodnotu a v podstatě se to nebude nikdy používat ale také bychom měli se podívat na to hodnocení a ten postup. Teď mám na mysli potenci návrhy 27, 6, 290, 190 a 191 a 192, protože eh, tady se také hovořilo, že to musí být odůvodněné, že to musí být záruka i na základě současného nařízení, ale aby to oprávnění bylo legitimní, tak tam musí být eh, přiměřené, vhodné posouzení. To je důležité pro zásadu vzájemného uznávání, aby mohla dobře fungovat a je to také zásadní pro to, aby podniky v tom měly důvěru. Kdyby tato záruka neexistovala, tak by eh, to také podkopalo nebo oslabilo jejich eh, stávající práva. Je také důležité zdůraznit, eh, že transparentní postupy samé o sobě nemohou zajistit eh, to posouzení, protože směrnice o transparentnosti eh, jde o tu možnost přijetí dalších opatření, ale Eh, nezajišťuje to právní stát a posouzení, ale zajišťuje to pouze ty praktické výsledky, které by měly vzniknout na základě aplikace národních pravidel pro specifické produkty, které byly zákonně ury na trh jiném členském státě. Pozměňovací návrhy to obecně posilují, dají jim o co rychlé uzavření. My bychom také dávali přednost tomu, aby to bylo projednáno ještě během tohoto parlamentního období, tak aby se to mohlo uvést do praxe co nejdříve, abychom mohli i nadále na projednání tohoto návrhu spolupracovat. Děkuji. A teď ještě poznámky od pana Štefance. Děkuji. Já bych poděkoval všem kolegům za velmi konstruktivní spolupráci. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že cílem je zlepšit celý proces a proto bychom to měli zjednodušit. Měli bychom se také snažit o snížení současného administrativního břemene, zejména pokud do požadavky, tak by to neměla být žádost nebo požadavek o další informace, které už jednou ten eh, subjekt předal. Myslím, že na základě toho bychom se také mohli shodnout na těch finálních kompromisech. Děkuji se ještě jednou. Děkuji ještě jednou a těším na další spolupráci. Projednání podněcích návrhů mělo být na naší příští schůzi v červenci. Tím jsme uzavřeli program naší dnešní schůze. Děkuji vám za přítomnost, děkuji tlumočníkům, přeji vám příjemný večer a znovu se tady uvidíme zítra dopoledne.